Good morning everybody. I had to wait until... Dobré odpoledne, ještě chvíli počkáme. Musela jsem počkat ještě ostatní, ale teď už zahájíme jednání. A ráda bych vás všechny informovala o tom, že toto jednání bude živě vysílané na webu, takže bude k dispozici. Ale za prvé se vás chci zeptat, jestli přijímáte pořád jednání. Vidím, že ano. 21. května tohoto roku jste dostali návrh pořadu jednání a na žádost spoluzpravodaje pana Höfnera ehm, bychom měli probrat pracovní Eh, dokument o eh, sídle institucí zítra dopoledne, to znamená, jde tady ke, změnu, změny pořadu, eh, ke změně pořadu jednání, který jste dostali. A kromě toho, jelikož bychom měli přijmout pořad jednání, tak mělo by být jasné, jaký bude program zítra dopoledne. Mezi 11.30 a 12.30 bychom měli probrat toto téma a doporučuji, aby hned poté pan předseda bude mít sdělení. Tak bude následovat diskuze o umístění sídel evropských institucí. Souhlasíte s tím? Geralde hnedka si promluvíme o té iniciativě, jak si požádal, ale předtím se zeptám na souhlas ostatních, protože je zapotřebí změnit pořád jednání. Ještě jednou to tedy jsem zopakovala, aby bylo jasné, o co jde. Takže 11.30 až 12.30 to možné není a proto navrhuji, abychom začali zítra v 10.35. Nicméně potřebuji vidět, za tím všichni souhlasíte. Ano, je to tak. Byl to náš požadavek od úplného začátku, takže už to je věc, která je více než měsíc stará. Už jsme to několikrát opakovali, došlo k, pouze k nedorozumění v komunikaci se sekretariátem a proto je zapotřebí to znovu změnit, ale nyní v podstatě měníme eh, ten pořad jednání tak, aby vypadal, jak jsme ho eh, navrhovali na úplném začátku. So then you agree with my suggestion. V tom případě souhlasíte s mým návrhem. Je to tak. Dobře, pokud souhlasíte úplně všichni, je to tak? Tak doporučuji následující. Okay. Okay, that's fine. So, uh, as we got a very... Dobře, máme tady jasný požadavek pana Foxe a Hefnera, pokud je o umístění sídel evropských institucí mezi 11.30 a 12.30 se jim to zítra nehodí, protože probíhá jiná zpráva a Vysvětlím to, druhý řečník. Dali jsme ten požadavek písemně, diskutovali o tom koordinátoři a sekretariát a bylo to tak, že dneš, slyšení mělo proběhnout dnes a zítra. Ve světle dnešního slyšení proběhne naše diskuze. To znamená, takto jsme to naplánovali původně, ale eh, sekretariát to prohodil a proto jsme eh, se opět obrátili na sekretariát, aby to eh, změnil, tak aby slyšení proběhlo dnes a diskuse zítra. My už jsme se o tom dohodli, to znamená ještě jednou slyšení dnes a diskuse zítra. Paní předsedající, chtěla bych vyjasnit, máme tady požadavek pana Foxe na to, aby zítra v 11.30 došlo ke změně, protože tady v 11.30 nemůže být a snažím se tedy vám říct, že tady je tento požadavek a protože si myslím, že se jedná o velmi důležitou záležitost, tak to zde říkám. A požaduje, aby jsme to posunuli, tento bod. A jelikož si myslím, že tato otázka je velmi citlivá, měli bychom se shodnout. Takže můžeme to uvést hned po sdělení eh, doporučení koordinátorů, bychom probrali za prvé bod 12. Takové je tedy mé doporučení a samozřejmě je přirozené, že dnes proběhne slyšení a diskuze má následovat až v okamžiku, kdy máme k dispozici veškeré informace, které se týkají sídel. Ještě jednou moje doporučení, pokud s tím všichni souhlasíte. A doufám, že se to hodí i Rafaelovi. Tak eh, vás prosím, abyste dali souhlas s tímto návrhem, pokud nemáte žádné námitky. jde o jmenování zpravodajů, což je druhý bod našeho pořadu jednání, tak politické skupiny jmenovaly následující zpravodaje pro následující témata. Proběhlo to na posledním zasedání. Eh, návrh nařízení o Europolu, stanovisko, je to pan Mistens Alde, ze skupiny ALDE, pak stanovisko eh, rozpočtového výboru ke zprávě o budoucím plánování a dlouhodobých záležitostech, to je pan Brok z eh, EPP. Pokud tomu nic nemáte, považuji e, tyto návrhy za přijaté. Souhlasíte se jmenováním těchto koordinátorů? Pokud ano, je to přijato. V jakém e, stavu se nachází ratifikační proces? Podíváme-li se na bod 2, tak tam máme aktuální informace e, od příslušné oddělení a tam je současný stav ratifikace, který probíhá v jednotlivých státech. A jde o ekonomickou zprávu a o otázku přistoupení Chorvatska. Takže to jsou sdělení. Pak tady máme třetí bod. Eh, je to schválení eh, zase, zápisu ze zasedání zápis ze zasedání 14. 3. tohoto roku a 18. a 19. 3. Eh, jsou již k dispozici, tak jako obvykle je považujeme za přijaté, pokud nemáte žádné námitky nebo je neprojevíte do konce tohoto zasedání. Takže pokud máte nějaké námitky nebo chcete nějak přispět, tak nám dejte prosím vědět. Doufám, že se můžeme tímto dostat ke čtvrtému bodu. Máme tady mezi námi také zástupce Rady a komise. Je to tak? Vidím, že jste tady, jsem ráda. Během zasedání, které proběhlo 16. května na konferenci předsedů, měli schvalovat zprávu pana Dafa, a to ve formě eh, legislativní iniciativy, a sice v souladu s články 41 a 48 jednacího řádu parlamentu. Tato změna postupu nevyžaduje žádné podstatné změny týkající se dokumentů, které by mohly eh, zabránit zítřejším hlasování, tak jak je naplánováno. Máme tady lhůtu. Eh, do té lhůty bylo předloženo 79 pozměňovacích návrhů ze strany pana Rangela, Gurmaje, Gustafsona, eh, z mé strany Messerschmitta, Lamasura, Legrip, Šuplina, Eh, pana Leinena, Moreiry, Hofmarka, Trsavského, Karase, pana Zébera, Hefnera, Vílenda, Ody a samozřejmě také pana zpravodaje, pana Dafa. Je mou povinností s ohledem na tuto skutečnost připomenout, že konference předsedů trvala na tom, aby zpráva nešla nad rámec tématu, které je definováno v názvu zprávy a jde tady o demokratické a eh, efektivní eh, mm, průběh evropských eh, voleb a zorganizování. Protože vypadá, že některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jdou nad rámec a zabývají se politickými konzultacemi po volbách. Samozřejmě předám slovo panu zpravodaji, panu Dafovi, aby nám řekl, jaké je jeho stanovisko k pozměňovacím návrhům a samozřejmě aby nám řekl také, jaké jsou jeho návrhy, co se týče kompromisního řešení. Pane zpravodaji, máte slovo. Prosím. Good afternoon, everyone. Dobré odpoledne ve spolek. Pokud jde o e, výroky plynoucí z konference předsedů, tak e, musím říci, že je považují za byzantské, zastaralé. Nemyslím si, že eh, pánové pochopili smysl um, tohoto snažení výboru AFKO v této věci. Konference předsedů zablokovala legislativní zprávu týkající se Um, volebního postupu do Evropského parlamentu navzdory tomu, že to prošlo uh, ve výboru AFKO velkou většinou. Takže při vším respektu postoupím dále a popsal bych, uh, co si myslím, že uh, máme v podobě návrhu k dispozici, což bylo schváleno 80, včetně 85 pozměvacích návrhů. Šest jsme obdrželi od Sandrine Bellier, které byly předloženy po uzávěrce, ale já požádám výbor, aby dovolil zařazení i těchto pozměňovacích výborů um, do hlasovacího seznamu tak a budeme se tomu věnovat zítra ráno. Takže, abych eh, vám to připomněl, jedná se o politické usnesení v návaznosti na rozhodnutí o na rozhodnutí Rady a parlamentu eh, předsunout eh, datum a rozhodnutí parlamentu a komise povzbudit euroskeptické strany k nominaci kandidátů eh, do funkce předsedy komise jako součást volební kampaně. A my, co by parlament, jsme to schválili eh, značnou většinou na podzim a nyní potřebujeme ještě lépe pochopit, jaké praktické důsledky bude toto rozhodnutí mít. Jsou to důsledky, které jsou provázány s organizací volební kampaně protože eh, chceme zlepšit kvalitu kampaně, chceme eh, rovněž eh, posílit evropskou dimenzi chceme prohloubit transparentnost a e, chceme samozřejmě povzbudit lidi k účasti. A proto jsme souhlasili e, s e, nominací těch kandidátů na funkci předsedy. Parlament bude muset reagovat rychle, chytře a odvážně, tak aby co nejlépe využil své nové kompetence propůjčenému Lisabonskou smlouvou. tak, aby již v rámci prvního eh, stupně zvolil následníka předsedy Barosa v červenci příštího roku, tak, abychom dostáli časovému harmonogramu smlouvy, podle něhož nová komise by měla být ustavena již k prvnímu listopadu. Samozřejmě bychom e, to mohli posunout, tak jak se tomu stalo v roce 2009, e, posunout volbu předsedy komise do září, ale myslím, že by to byla velká chyba a to by znamenalo také, že bychom kolegium komisařů neměli ustaveno začátkem listopadu. A v době hlubokých politických, sociálních a hospodářských potíží v Evropské unii potřebujeme Evropskou komisi a to silnou co nejrychleji. této souvislosti bych eh, mohli rychle prolétl kompromisními návrhy a vypíchnul některé klíčové, o nichž si myslím, že eh, je budeme muset prodebatovat. Chci také poděkovat eh, stínovým zpravodajům za jejich spolupráci, která dosud byla prvotřídní. Já jsem vám rozdal hlasovací seznam, respektive nechal je jej kolovat a e, první kompromis je kompromis číslo 3 k odstavci číslo 1, který stanoví, respektive hovoří o době před volbami, o čase, kdy budeme mít eh, nebo muset mít již eh, zveřejněné kandidáty. Je to eh, složitá otázka a mm, má charakter určité loterie, pokud jde o tyto pozměňovací návrhy. Ten kompromis, který navrhuji já, spočívá v tom, že mm, by tyto kandidáti měli být zveřejněny. to znamená, strany by měly své kandidáty zveřejnit a to 8 týdnů před eh, volbami. Formálně eh, vzato v některých zemích není nutno tyto, eh, tato jména kandidátů zveřejňovat tak brzy. V Itálii, myslím, je zákon podle něhož to je pět týdnů, ale já bych chtěl zdůraznit, že To je oficiální zveřejnění italského státu. My zde hovoříme o povinnosti politických stran postupovat rychle a transparentně a vybrat a zveřejnit své kandidáty. Domnívám se proto, že bychom snad eh, to znění eh, mohli upravit tak, abychom zajistili, že skutečně eh, oslovujeme především politické strany. Dále. Další strana, kompromis číslo čtyři. Vybral jsem tuto věc od pana Šeflina. Jde o to říci, že očekáváme, že ti, kteří budou eh, kandidovat, se zhostí svých mandátů, budou-li zvoleni. V minulosti bylo příliš mnoho vůdců stran, kteří byli na prvních místech kandidátky. Bez sebe menšího záměru pak eh, ten mandát převzít. Eh, myslím, že to by nebylo vhodné nyní ve volbách je to již zastaralé ve volbách, které očekáváme. A také by to bylo zavádějící vůči e, veřejnosti. Volič musí přesně vědět, koho e, zvolí a kdo zaujme mandát nebo převezme mandát v parlamentu. A dále pak otázka eh, rovnosti pohlaví eh, v rámci kandidátních listin. Objevilo se hned několik pozměvacích návrhů eh, uvírajících se stejným směrem, včetně pozměvacího návrhu od vás, paní předsedkyně, a od Sandrín, od Alana Lamasura a Konstanz Leprip. Podle mého názoru pozněvací návrh 40 od Lamasura a Legripa vystihli správnou terminologii a ducha. Nejsme sto zavádět kvóty pro členské státy. Jak jsem již eh, předeslal, nejsme zde od toho, abychom přepracovávali eh, volební zákon Evropské unie. Pouze poukazujeme, respektive upozorňujeme politické strany a státy na ten směr, který by podle nás eh, měli eh, dodržovat. Ale o tom jsme již vedli diskusy A já rozhodně schvaluji ten postoj, že bychom měli usilovat o lepší eh, vyváženost zastoupení mužů a žen pro některé to znamená eh, kvalitu, pro jiné, včetně mé vlastní straně, se muži již nacházejí v menšině v mé delegaci. Vím dobře, o čem mluvím tím pádem. Kompromis 5 eh, se týká formátu hlasovacího lístku. I to je překvapivě složitá otázka, protože v některých státech ten formát, ten design hlasovacího lístku je otázkou primárního práva, toho hlavního nadřazeného práva. A tudíž by bylo nemožné aby tyto země přistoupily na náš návrh, že jména evropských politických stran a si jejich symboly či loga, bude-li to vhodné, se na nich objevily. Ale my tady také vytyčujeme ten směr, kterým se chceme ubírat. to bude také velmi zajímavým testem vztahů mezi federálními politickými stranami na evropské úrovni a jejími přidruženými členskými politickými stranami na národní úrovni. Zda se ukáže, že se dokáží dohodnout či shodnout na společně vedené kampani. Dále kompromis 6. Tady jsem čerpal ze čtyř dobrých pozněvacích návrhů, které hovoří o nutnosti vést kampaň na stranické platformě těchto volbách nadcházejících. Že kandidáti na funkci eh, předsedy komise budou mít svůj vlastní program, mají mít svůj vlastní program, o tom vůbec nepochybuji, ale že by eh, také se měli hlásit k té široké stranické platformě příslušných evropských politických stran. Dále odstavec 3a nový. Tam máme tři pozměňovací návrhy 48, 47 a 50. Gerald tam jde nejdále usiluje o tajné hlasování uvnitř politických stran při výběru um, nominanta na funkci předsedy komise. Já tomu rozumím, ale domnívám se, že je to ještě poněkud předčasné. Myslím, že musíme být realističtí, ale stejně um, samozřejmě usilovat o ideály, ale musíme snad asi experimentovat a e, usilovat o takzvanou řízenou demokracii v rámci tohoto prvního experimentu, abychom nalezli a pak e, propagovali ty vybrané e, kandidáty na funkci předsedy komise. Bude to velmi jemný proces nalézt je a shodnout se na nich na základě koncenzu. Doufám, že to bude demokratické, doufám také, že to proběhne transparentně. Vidím, že zelení se rozhodli pro primárky, což je velmi vzrušující a přeji vám hodně štěstí. Nicméně nemusí to být nutně vhodné pro všechny politické strany. Takže při vším respektu stále eh, se ještě hlásím a přidržuji mého vlastního návrhu číslo 47. Pokud jde o eh, volební vysílání, tady máme 1, 2, 3, 4, 5 pozměňovacích návrhů, včetně návrhu eh, pana Messerschmitta, ten, eh, abychom celý ten odstavec eh, vypustili, vyškrtli, ale tady obávám se opět, jsem zvážil všechny pozměňovací návrhy skutečně pečlivě, ale stále ještě upřednostňuji tu svou první formulaci, totiž, že státy a strany by měly umožnit veřejným vysílacím stanicím, aby zařadili veřejné politické vysílání eh, do svých programů během volební kampaně. Kompromis 7 je jasný dostatečně, totiž Tady máme určitý strach, že při sestavování kandidátních listin nebudou um, politické strany dostatečně proaktivní při hledání eh, svých občanů nebo obyvatelů, eh, respektive mm, příslušníků, kteří se na, eh, nacházejí nebo žijí v jiných zemích než uh, svých vlastních. Je nutno, aby byli proaktivní, aby je vyhledávali a také je zařadili pak do kandidátních listin tak, abychom tady podpořili i um, přeshraniční nadnárodní charakter voleb. A trváme-li na tom, aby státy respektovali zákon, což je, který je jasný v této věci, tak uh, musíme také Eh, nabádat politické strany, aby vdechli i nový život do této myšlenky jako takové. Předsedkyně přerušuje Andrew. Eh, prosím, mohl byste to urychlit, protože mám celou řadu přihlášek pouze abychom zajistili, že se všichni dostanou k slovu v diskusi. Ano, já se snažím jenom vysvětlit, o jaké kompromisy eh, jde. Osmý kompromis se týká Eh, už voleb samotných. Myslím, že formulace je bo optimální. Pozměňovací eh, návrh 69 stanoví pravděpodobný kalendář událostí, které eh, budou muset proběhnout v červnu a v červenci nic formálního neproběhne dříve než dojde k ustavujícímu zasedání nového parlamentu. To je po mém soudu naprosto eh, zásadní věc, abychom to eh, vyjádřili. Pokud eh, tak neučiníme, tak Eh, nás tady Evropská rada vyplísní, o tom jsem si jist. Myslím, že to byly všechny podstatnější a hlavně ty věcné kompromisní pozměňovací návrhy nad rámec těch běžných. Takže na tomto místě končím. Děkuji. Předsedkyně, děkuji, velice si toho vážím a ráda bych byla naslouchala dále, ale máme zde mnoho přihlášek do diskuse a rádi bychom vyslechli ještě eh, tvůj závěr. Roberto Galtieri je první, paní Šefrin. Roberto, máš slovo. Thank you, uh, chair. Děkuji, paní předsedající. Naše skupina vítám. kompromisy a obecně mohu říci, že jsme spokojeni s výsledkem diskuze, která proběhla mezi stínovými zpravodaji a panem zpravodajem. Ale máme několik připomínek, které bych tady rád přednesl. Za prvé, už a to zmínil Andrew, jde o otázku pozměňovacích návrhů, které eh, jdou nad rámec eh, toho tématu, které je definováno v názvu. Myslím si, že musíme vzít na vědomí, že konference předsedů po nás požaduje, abychom se drželi svého mandátu. A obecně musím říci, že to nepokládám za problém upustit od těchto pozměňovacích návrhů. Myslím si, že mm, určitou, určitým problém představuje pozměňovací návrh 69, eh, který je třeba vyřešit, protože buď o tom nebudeme hlasovat, anebo pokud o tom hlasovat budeme, tak naše skupina bude proti. Jde o to, aby se parlament zavázal k zahájení vyjednávání o provádění prohlášení 11, ale aniž bychom řekli něco více o obsahu. Je otázka, zda to je tedy přijatelné. Myslím si, že by bylo moudré tak udělat, protože z politického hlediska by došlo jinak k zamítnutí pozměňovacího návrhu. Můžeme to předložit buď ústně, nebo se můžeme dohodnout s panem zpravodajem, ale více v tom udělat nemůžeme. V otázce pozměňovacího návrhu 69 tady nejde o eh, praktické záležitosti, ale o tom, co se bude dít po volbách. To znamená, v tomto případě bychom mohli upustit také od dvojky a 26. A to se týká preambule 70, 72 a tak dále až do 79. Můžeme upustit buď z důvodu, že je zamítáme, nebo že to považujeme za byrokratické. Za druhé, Tuto věc je možné vyřešit také politicky, ale osobně se domnívám, že tři pozměňovací návrhy od Pála, je to 71, 8 eh, a 5, o jednom datu eh, voleb, tak eh, můžeme um, udělat v rámci pozměňovacího návrhu po kompromisy číslo 8. Protože z politického hlediska je účelem kompromisu výsledek, to znamená vyřešit to tak, aby to bylo přijatelné pro všechny členské státy, protože pro některé členské státy není možné to mít v jednom stejném datu. Já si myslím, že tímto způsobem bychom mohli ukázat, že duch těchto pozměňovacích návrhů byl nějakým způsobem pozitivně zohledněn, pokud zvážíme pozměňovací návrh pana Kaduky. Poslední dva body. Kompromis 3. Andrew navrhl řešení, které považuji za dobré, protože nemůžeme měnit eh, zákon v jiných zemích, pokud je o formální prezentaci kandidátů, ale jakožto politické skupiny, politické strany, můžeme udělat seznam předem a můžeme se obrátit na politické strany, apelovat na ně, aby tento seznam okamžitě zveřejnili. Takže pokud bychom to změnili tímto způsobem, jak Andrew navrhoval, pak bych to považoval za dobré. A kompromis 5. I v tomto případě se domnívám, že právě protože v některých zemích by to bylo velmi komplikované, kdybychom měli tohoto výsledku dosáhnout pouze změnou legislativy, Nevím, zda by to bylo možné ve všech zemích, ale myslím si, že v mnoha zemích bychom stejného výsledku mohli dosáhnout na politické úrovni. Na základě rozhodnutí stran, které by se rozhodly, že tam své symboly zahrnou a že do svého symbolu také zavrnou symbol evropských politických skupin. To znamená, neměli bychom se obracovat jednoduše jenom na eh, členské státy, ale na eh, vnitrostátní, na národní politické strany. Protože oni mohou postupovat eh, sami tímto směrem, aniž by byly nutné nějaké legislativní změny nebo dvojité, dvojí symboly nebo dvojí jména v hlasovacích lístcích, volebních lístcích. Tolik hlavní připomínky z naší strany. Pokud je o zbytek, souhlasíme s kompromisy a děkujeme Andrewovi za jeho práci. Paní předsedající, děkuji. Další je pan Schöfling a pak eh, Robert Lasovský. Georgi, prosím. Um, indeed. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, ehm, souhlasím s tím, co tady zaznělo, ale chtěl bych udělat jednu věc. Jednak řeknu něco k obsahu, k kontextu a potom k textu. Ehm, už před nějakou dobou tady Andrew, tady něco zaznělo, ne, možná si to nepamatujete, ale Andrew a já ano. Ale co tady zaznělo? Hovořilo se o významu eh, transparentnosti a myslím si, že to je důležité. A já si myslím, že bychom měli doplnit ještě viditelnost. Myslím si, že to je eh, důležitá součást, přestože to není snadný úkol, ale je to důležité. A druhá připomínka, kterou bych tady doplnil, Eh, hovoří se tady o začátku listopadu, pokud je o svolání kolegia, a já si myslím, že posledně jsme se od tohoto data odchýlili, přestože jsme proto měli důvody. A další připomínka. Myslím si, že se tady v této zprávě snažíme o jednu věc. Chceme eh, podpořit eh, větší evropské, evropskou účast nebo větší evropizaci těchto voleb. A není to snadné protože jdeme proti proudu. To znamená, snažíme se tady se přiblížit, hlas, eh, přiblížit voličům a říci jim, že Evropa není pouze byrokratickým kolosem, ale je to eh, důležitý aktér v celé řadě otázek a eh, reagujeme na potřeby občanů. A to, co se děje není jednoduchá věc. A myslím si, že je zásadní, aby všichni, kteří jsou zapojeni do těchto voleb, tak aby na tuto věc nezapomínali. A nyní konkrétně k textu. Nemám tady nic eh, závažného, už jsme o tom hovořili v minulosti, ale co se týče kompromisu 3, tak eh, pokud o těch 8 týdnů, tak eh, tady máme určité pochybnosti. Už jsme o tom hovořili a nejsem si jist těmi osmi týdny, byť eh, by to byla ta verze z čistě politických stran. Je totiž eh, otázka, kdy zahájíme tuto diskuzi, jak to provedeme a tak dále. A nemyslím si, že 8 týdnů je vhodnou dobou. Ještě se nad tím chceme zamyslet. 61. Tady souhlasím s Robertem. Myslím si, že se ve svých stanoviscích přibližujeme. Ehm, obávám se závažných problémů ehm, s ohledem na konferenci předsedů, kteří by zrovna eh, takovýto časový harmonogram nemuseli uvítat. Možná, že verze, kterou navrhuje Roberto, je ehm, vhodným řešením. To též platí pro 73. Kompromis 7 je to naformulováno široce a potenciálně tady je prostor pro situace, které, které podle mě vyžadují vyjasnění. Nejsem hned proti, ale chtěl bych, aby tady bylo jasné, o co jde. Máme tady seznam politických stran a různé členské státy a můžete být na, na seznamu eh, politické strany v jednom členském státě, přestože tam nemáte bydliště. Takže někdo bude Ir žije v Portugalsku, ale objeví se na seznamu v Polsku. A to podle mě je absurdní. A nezapomínejte na to, že absurdní věci na nás vyskočí v nejméně nečekané chvíli. A pozměňovací návrh číslo 40, e, s tím souhlasíme. Děkuji za slovo. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Rafael Raskovský a pak pan Hefna. Velmi stručně děkuji, Andrew, za tvou vynikající práci. Myslím, že máme stejný cíl. Totiž, aby evropské volby byly jednak evropštější a jednak relevantnější. To se týká národních stran a také Evropské rady, ale v každém případě bychom eh, měli zaujmout velmi silnou pozici, tedy parlament, abychom naplnili naše cíle. Tady eh, mohu pouze souhlasit eh, s předřečníky ohledně pozměňovacího návrhu 69 ty cíle, které eh, jsou tam jasně stanovené, musíme ehm, dosáhnout, ale nesmíme ehm, se ehm, přecenit, zejména pokud je o konferenci předsedu. Ten hlavní cíl je udělat to, co udělat eh, máme do termínu, například nebo včetně volby předsedy, ale nevím, jestli budeme moci v tomto předepsat tak přesný časový harmonogram, protože pak budeme eh, případně obviněni, že eh, děláme něco vně zadání této zprávy a to by mohlo být kontraproduktivní. Další, druhý komentář se týká otázce a tady pouze vyjádřují své pochybnosti k otázce kandidatury. Musíme si uvědomit, že ten, kdo kandiduje ve volbách, musí být pak také připraven eh, ten mandát převzít. Eh, souhlasím eh, s vaším myšlenkovým pochodem, že v každé zemi je jiná tradice. V mé zemi by bylo naprosto směšné, absurdní, kdyby někdo kandidoval a pak se eh, neujal toho mandátu. Ale zvyky jsou různé. Eh, máte tam chytrou formulaci, která umožňuje, aby lidé, kteří eh, jsou na kandidáce, se pak stali členy Evropské komise. Ale když hm, dodržujeme tu logiku, že někdo by neměl být na kandidáce, pokud má jiný záměr, než eh, převzít ten mandát, tak si myslím, že eh, ta formulace není zcela vhodná, protože pokud někdo je kandidátem a pak se stane komisařem nebo ministrem ve vládě, pak může být obviněn z téhož. Tady jenom přemýšlím nahlas, ale nejsem si jist, jestli je to dobrý nápad. Ve vašem národním kontextu v mé, to je jinak než v mém. O tom jsme již tady diskutovali. Realita je ale jiná. To znamená, lidé, kteří jsou na kandidáce do Evropského parlamentu, se třeba potom mohou stát členy komise, to jsme tady už měli a to by se nemělo opakovat. Děkuji vám. Make a comment. Chtěl by se ještě někdo vyjádřit? Eh, Nikoli tak pan Hepner. Děkuji. Já naprosto souhlasím s tou eh, hlavní eh, linií zprávy. Byl bych býval spokojen, kdyby to byla bývalá legislativní zpráva. Je těžko pochopitelné, že nesmíme legislativní zprávu vypracovat. Kdo jiný než parlament by eh, se tohoto tématu měl zhostit a zlepšovat celý tento rámec ehm, evropských voleb. Spravodaj se snažil udělat z toho to nejlepší a myslím, že ten návrh skutečně dopadl velmi dobře. S tou obecnou hlavní myšlenkou nebo nosnou myšlenkou jsme všichni srozuměni, k tomu se už nemusím vracet, ale um, Rád bych se vrátil ještě k několika specifickým bodům. Kompromis čtyři. E, například hovoříme-li o kandidátce nebo kandidátní listině. A někdo to tady už zmiňoval. Tak tato kandidátní listina by měla obsahovat kandidáty na eh, funkci poslance Evropského parlamentu. Je-li někdo na seznamu, na listině, tak se lidé pak domnívají, ano, dobře, můžeme pro něj hlasovat a když bude zvolen, tak by měl být schopen a ochoten převzít tuto povinnost. Pokud on či ona nebude chtít převzít tu povinnost um, vykonávat funkci poslance, tak nemůže být na seznamu. Ale my je k tomu nemůžeme legálně zavázat, ale můžeme tam eh, zařadit tu zpravodajem navrhovanou formulaci a to naprosto podporujeme. Rovné eh, zastoupení mužů a žen. Tady si myslím, že je to příliš slabé. My tady nejenom se hlásíme k zásadě, ale chcem, umožňujeme tež, aby eh, jednotlivé strany nenaplnili eh, tu zásadu. Hovoří-li se tady o rovnosti pohlaví, tak to musí být skutečně zajištěno, ale k tomu se určitě vyjádří ještě další, další bod. Ve stranické demokracii tady budeme vy, my, zelení, vybírat kandidáty v rámci primárek. Řekl jste nám hodně štěstí a že možná je to příliš ambiciozní cíl. Já sám jsem zvědav na dopad tohoto experimentu, ale to, co my zde navrhujeme, není zákon. My Není to ani jakýsi zlatý standard, je to základní standard, o který usilujeme. A ten by měl spočívat v tom, že celý demokratický proces od začátku do konce, celý volební proces je demokratický. A demokratický znamená, že musí být eh, svobodné, tajné a rovné volby. A eh, to znamená, že v tomto parlamentu budeme mít kolegy, kteří eh, byli zvoleni napřed stranou a pak občany. A nikoli poslance, kteří budou výsledkem eh, jakéhosi obchodování nebo eh, stranických dohod, anebo protože předseda strany je má či nemá rád a tak dále. Tyto praktiky bohužel existují, proto o tom musíme hovořit, ale to nepomůže a nepřispěje k legitimaci Evropského parlamentu a nenapomůže to ani demokracii. To znamená, pokud toto usnesení nyní připravujeme, tak bychom v tom měli mít jasno. Celý volební proces by měl být demokratický a to znamená svobodný, tajný a rovný. Tolik eh, dva body, kde bychom chtěli být o něco málo žádostivější, ale celkem vzato Chci ještě jednou zopakovat, že je to velmi dobrá zpráva. Jsme velmi spokojeni se všemi kompromisními pozměňovacími návrhy. Všechny podporujeme a pouze v některých eh, bodech bychom chtěli eh, toho udělat ještě o něco více. Děkuji. Andrew Bronx a pan Sandra. Like to close the list. Tak uzavřu. Yes, in the, the original wording and Původní znění a mnoho pozměňovacích eh, návrhů jsou eh, určitě pozbuzením, protože eh, my nemůžeme něco ehm, vnucovat členským státům, pokud je o vysílání, nemůžeme jim nařizovat eh, to, aby povolovali evropským politickým stranám umístit své jména na volební lístky a tak dále. Ale nemůžeme také ani zabránit politickým stranám, jmenovat kandidáty v určité datum a tak dále. Ale zajímala by mě jedna věc a není mi to jasné ani z původního znění, ani z pozměňovacích návrhů, zda se očekává, že evropské politické eh, strany a příslušné vysílání o evropských volbách, jak je v pozměňovacím návrhu 56, by neměly být doplníkem eh, toho, co vysílají vnitrostátní politické strany. A dále očekává se, že jména a symboly budou nahrazeny nebo budou náhražkou eh, těch vnitrostátních politických stran, anebo se tam objeví oba symboly, znamená buď jenom jeden nebo oba dva. Pokud je o alternativní kandidáty hm, do komise, tak eh, ten systém je skoro geniální, protože odráží to, co se děje v parlamentní demokracii. Když se vyvíjely v 19. století mm, parlamentní skupiny, tak došlo k postupné eh, eh, změně volebního systému. Myslím si, že eh, ten systém je velmi chytrý. A mm, jsem přesvědčen o tom, že v blízké budoucnosti většina voličů bude mít málo informací o komisi, o jejím fungování a ještě méně toho budou vidět o kandidátech. A mm, očekávám potom trochu chaosu. Možná, že to zní uh, ošklivě z mé strany, ale myslím, že to tak je. A dejme tomu, že strana A bude mít většinu eh, míst a bude mít většinu hlasů, ale přesto by mohly být poraženi eh, všemi ostatními stranami dohromady. A myslím si, že pozměnací návrh 70 pan Merida navrhuje, aby strana s pluralitou míst a hlasů měla být první volbou ale není tam řečeno, že to mají být jedinou volbou. To znamená, eh, že strana, která získá nejvíce hlasů, nejvíce míst, tak přesto nemusí eh, mm, určovat kandidáta do komise. Pokud je o rovnoprávnost pohlaví, tak to zní skvělé a byl bych naprosto spokojen, kdyby všechny parlamenty ve světě měly rovnoprávnost eh, mužů a žen, vyrovnaný počet Eh, poslankyň a poslanců. Ale pokud strany, ať už z povinnosti nebo dobrovolně, mají rovná čísla, tak to není něco navíc. Je to na úkor jiných kritérií. Jinak řečeno, dvě kritéria to znamená podstata, tedy kompetence, kompetentnost provádět danou funkci. A druhé kritérium je politická příslušnost v rámci dané strany, tak tato dvě kritéria by pak byla druhořada a to si myslím, že je příliš vysoká cena, kterou bychom měli platit za rovnoprávnost. Paní předsedající, ehm, politická, eh, politická příslušnost eh, to platí jak pro muže, tak pro ženy a nemyslím si, že by to mělo představovat nějaký problém. Děkuji. Eh, Sandrin, prosím. Euh, Děkuji, eh, paní předsedající Dovolte mi předběžnou poznámku. Zdá se mi škoda a politování hodné, že náš parlament a zejména náš výbor vzhledem k diskusi o této kompetenci a o diskusi o sídlu a o kalendáři práce, to bude také ještě předmět naší diskuse zítra, hledí na návrh, jak zorganizovat volby z hlediska demokratizace našeho parlamentu a také jak volit předsedu komise. E, mě, já lituji tedy rozhodnutí, kterému došlo na konferenci předsedu. Ráda bych se připojila ke slovům díků pana zpravodaje Dafa za jeho práci. Chci také poděkovat jemu za to, že neodmítl pozměňovací návrhy, které jsem poslala pozdě. A také děkuji členům tohoto výboru, že půjdou tímto směrem. Jak on připomněl, vždycky je užitečné si to připomenout, že se pozbuzují ehm, členové parlamentu eh, pro volby a to je důležitý prvek, který umožní zase obnovit demokracii, obnovit důvěru a dát více smyslu a více zájmu ze strany evropských občanů pro volby jejich poslanců. Co se týče kvality kampaně do evropských voleb, je třeba povzbudit občany, aby se účastnili těchto voleb a důležité budou kampaně prováděných v každém státě. My podporujeme eh, zprávu pana zpravodaje, je dobře rovnovážná, ctižádostivá žádostivá a Jenom bych ráda ještě zdůraznila význam mých pozměňovacích návrhů a cíle, které byly definovány ve čtyřech bodech. Jednak paritní seznamy v národním měřítku. Domnívám se, že budeme mít méně potíží, lépe řečeno, že bude méně obtížné zabezpečit paritu, než zabezpečit ten cíl, aby kandidáti do Evropského parlamentu E, vlastně stělesňovali také ten mandát, který by měli završit, budou-li zvoleni. Každá strana bude mít tedy v tomto stádiu méně potížů definovat paritu mužů a žen, než e, definovat, jak bude vypadat těch pět let působení ve volebním období. Domnívám se, že je zajímavé, pokračovat z vás všechny politické strany, také na primárky zelené stran. Strana zelených se rozhodla pro příští volby jít v tomto směru a mm, doufáme, že se nám podaří to realizovat i nadále. Co se týče otevřeného seznamu eh, národních kandidátů, například ve Francii, Eh, jsme měli na seznamu dokonce eh, Daniela Konbendita, který má německou národnost a měli jsme také nadnárodní seznamy. To znamená všechno to, co umožní tímto směrem a pro nás je to výborný bod, jak dodat skutečně ten transnárodní charakter do evropských voleb. Co se týče nezbytnosti organizovat diskuse mezi kandidáty z nejrůznějších evropských politických stran, i kandidátu na prezidenta komisu již dnes víme ze sdělovacích prostředků i z televize, eh, jak to vypadá, kdyby se nám podařilo zdiskusovat jednu, dva, tři diskuse a vysílat to veřejnoprávními stanicemi v jednotlivých členských státech, to by zcela jistě prospělo motivaci pro tyto volby. Dále jsem si všimla, že to byla myšlenka, která byla podpořena také jinými politickými skupinami a sice skutečnost znovu potvrzení významu v té kampani v roce 2014 reálného evropského programu, to, čemu říkáme platforma, a že sobo všech národních politických stran si uvědomuje evropské eh, cíle a evropský rozměr těchto voleb. Děkuji mnohokrát. Eh, děkuji, děkuji Andrew Duff to řekl jasně, že by rád získal schválení výboru o tom, že pozměňovací návrhy, které dorazily později, budou zařazené. Eh, souhlasíte všichni s tímto? Eh, pokud nikdo nenamítá, tak samozřejmě to eh, považujeme za zařazené a vaše pozměňovací návrhy jsou vítány. To je řádný postup. Takže Andrew. Děkuji všem těm, kteří promluvili a také těm, kteří mohli, ale neučinili tak. To je také někdy velmi užitečné. The apprehension. Já rozumím eh, určitým eh, obavám EPP a e SD ohledně poznacího návrhu 69 a tak dále. A předložím ústní pozměňovací návrh, který věci vyjasní a tím pádem budeme eh, stát v dobrém světle v rámci eh, konference předsedu, ale je také důležité, aby AFKO se snažilo o nalezení dohody tak jak nás k tomu smlouva zavazuje mezi námi a Evropskou radou. O podrobnostech konzultativního eh, řízení, eh, které vzejde nebo bude následovat po volbách. A to bude muset být eh, schválené a myslím i písemné. Nedůvěřoval bych ústní dohodě mezi předsedou Evropského parlamentu a předsedou Evropského, Evropské rady o tom, co má následovat. Myslím, že je na nás, abychom trvali na písemné dohodě. Tak jak to říká smlouva, ale eh, já eh, to eh, se píši v podobě pozměňovacího návrhu a předložím jej zítra podívám se ještě na kompromis 7, tak abych stoprocentně objasnil, o čem se tam hovoří. A na adresu eh, Rafaela Šaskovského a dalších, kteří vznesli myšlenku, že bychom měli také hovořit o očekáváních, že kandidát by se měl stát poslancem, bude-li zvolen. Já bych chtěl jenom připomenout, že v minulosti, konkrétně v, prosi, v listopadu, jsme schválili usnesení, eh, podle něhož minimálně 50 kolegia komisařů mělo vzejít z členů zvolených eh, do Evropského parlamentu. To je velmi vysoký práh byl bych překvapen, kdyby se to podařilo dosáhnout, ale precedens, eh, že eh, poslanec zvolený na jaře pak bude na podzim eh, převtělen v komisaře, je docela dobrá. Michel Barnier je toho příkladem. A nebo komisař Levandovský, myslím tež. A to pouze eh, posiluje legitimaci komisaře, byl-li původně zvolen eh, jako poslanec eh, Evropského parlamentu. Myslím, že tady musíme držet toho, co chceme a musíme nalézt určitou formulaci nebo takové znění, které to zajistí. A naprosto souhlasím s Geraldem, že to rozhodující je zajistit, aby ti kandidáti na funkci předsedu, předsedy eh, komise budou eh, voleni demokraticky. Tady se asi lišíme pouze v podrobnostech na adresu pana Bronze. To stranicko-politické vysílání eh, evropských politických stran eh, bylo též určitým doplněním a nikoli náhradou za národní stranicko-politické vysílání. A to tež platí pro ty symboly, loga a jména. Myslím, že musíme mít obojí. a musí eh, to jít ruku v ruce na plakátech a také na hlasovacích listcích. Pokud jde o otázku či dotaz pana Bronze, jak se lze stát předsedou komise, tak určitě musíte mít nominaci Evropské rady a pan Moreira navrhl, že na prvém místě a především Evropská rada se obrací na ty politické strany, které mají nejvíc křesel v Evropském parlamentu. Ale smlouva je v tomto naprosto jasná, že eh, uspěje pouze ta osoba, jestliže, nebo která získá absolutní většinu eh, členů tohoto parlamentu. Pokud eh, nezíská, pak Evropská rada bude muset hledat dalšího, druhého kandidáta jenž případně nebude eh, z té největší strany, ale případně vzejde z koalice a eh, stranicko-politického konsenzu. A možná, že by toho mohl být pak i eh, předseda komise se silnější pozicí. Abychom ale měli jasno, do jaké míry bude tato volební kampaň experimentální a jak bude eh, probíhat. Souhlasím s kolegyní, že musí tomu předcházet debaty mezi kandidáty a tento prvek, tuto myšlenku jsme zařadili do jednoho pozměňovacího návrhu. Je to můj pozměňovací návrh, který navrhuji schválit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní předsedající. Myslím si, že to je skutečně zásadní, protože během posledních eh, voleb 42 eh, se zúčastnil, 42% obyvatel se zúčastnil hlasování, šlo k volbám a myslím si, že nyní máme opět možnost přiblížit Evropu eh, našim občanům. Eh, víme totiž, že tady v této oblasti panuje velký nedostatek. Máme tady mm, sociální, eh, finanční a demokratickou krizi, která panuje v Evropě, to by mělo zaznít jasně. Máme tady už kolegy na slyšení. Eh, kromě toho víte, že budeme zítra hlasovat. Jsem si jistá tím, že tady všichni zítra budete, tak abychom eh, dosáhli většiny. Ale ještě předtím máme další bod na pořadu jednání, jde o rozpočet pro 2014 a o mandát pro trialog. Návrh zprávy eh, předložil pan místopředseda, pan Messerschmidt, a to na minulém zasedání do lhuty pro předložení pozměňovacích návrhů. Sekretariát obdržel 22 pozměňovacích návrhů paní Brzobohaté, Trž, Tr, Třaskovského, Fanderstofa, Dafa, Sindegáda, Hefnera, Jetemakyho a e, také e, od samotného pana zpravodaje Messerschmitta. E, do slyšení nám zbývá ještě 15 minut a proto předávám slovo panu zpravodaji, aby nám e, nastínil své stanovisko a případně také návrh kompromisní řešení. Doufám, že se vyjádříte také někteří z vás. A byla bych ráda skutečně, aby tady zazněly připomínky také od kolegů, nejenom od pana zpravodaje. Ale nyní již slovo pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedající, bude velmi stručný. Jak víte, tak eh, už jsme distribuovali eh, můj návrh. Eh, všichni předložili pozměňovací návrhy, proběhla jedna diskuze a je obtížné dosáhnout kompromisu v případě těchto pozměňovacích návrhů, které se eh, týkají nejenom samotného tématu, ale eh, v podstatě jdou do všech směrů a proto navrhuji, abychom to ponechali na zítřejším hlasování, eh, jejich 22. A Sekretariát již také distribuoval moje připomínky k jednotlivým pozměňovacím návrhu a k tomu, jak bychom měli hlasovat. A pokud si nepřejete, abych se k tomu vyjadřoval nějak více, tak já k tomu už nic jiného nemám, protože eh, své připomínky se mám už rozdál. Rozeslal jsem také eh, návrh eh, v rámci setkání stínových zpravodajů a neočekávám, že by tady měla ještě panovat nějaká nejistota paní předsedající. Doufáme, že s tím kolegové budou souhlasit. A teď má slovo pan Hepner. Děkuji, paní předsedající. Eh, já chci poukázat jenom na jednu věc. Pokud mi dovolíte, řeknu to německy. Generell, glaub... Obecně se domnívám, že můžeme být kolegovi velice vděční za toto zprávu. Alespoň my jsme každopádně velice spokojeni a budeme takto souhlasit. Máme politické rozdíly eh, k poslednímu bodu, ale Eh, k tomu už existuje celá řada pozměňovacích návrhů. Zítra budeme o tom hlasovat, čili nechci teď vstupovat do této detailní debaty. To je otázka politického hodnocení a tady naše hodnocení je jiné než hodnocení zpravodaje a vycházím z toho, že také většina výboru na to pohlíží také jinak, to znamená stejně jako my. Rád bych vyjmul jeden bod, ECI. To je bod, my si domníváme, že ECI bylo eh, zahájeno, aniž by byl připraven technický rámec. Webová stránka komise nebyla otestována, prvních pět měsíců vůbec nefungovala, což způsobilo celou řadu frustrací a hněvu a i teď je to tak, že tak, jak to bylo slíbeno, to nefunguje. Eh, funguje to pouze řešením ad hoc přes hosting v Lucembursku, který časově termínovaně nabídl určitý počet iniciativ. Takový postup, toto velkou nabídku občankám a občanům, informovat se o občanských iniciativách a podílet se na návrzích k evropské politice, nelze organizovat tím, že se vytvoří ad hoc řešení, která nejsou právně čistá a kde není k dispozici eh, nezbytný rozpočet, který je nutný pro čisto pro, jas, pro, pro hladké organizování tohoto záměru ze strany komise. Pan zpravodaj eh, díky bohu na to upozornil, že třeba by rozpočet byl navýšen a pro rozběhnutí iniciativ, pro komunikaci a pro lepší organizování iniciativ je třeba, aby zejména na komisi bylo k dispozici dostatek prostředků, pracovní štáb, čili dostatečný personál, aby bylo možno vůbec eh, tento postup uskutečňovat a rychle informovat občany, pakliže si žádají nějakou informaci o ECAs, aby, byly mohlo, aby bylo možno zpracovat administrativně všechny záležitosti a aby bylo možno také školit občany Unie, aby bylo možno ty iniciativy skutečně podpořit. Stále ještě tady existují velká zklamání, velká frustrace a důležité, abychom tu něco udělali, protože jsme, proto jsme podali pozměňovací návrh, který byl jenom částečně převzat proto žádám o podporu tohoto našeho pozměňovacího návrhu. Jinak eh, můžeme souhlasit s tím, co se navrhuje. Eh, Děkuji, ještě pan Fox. Eh, Děkuji, paní předsedající. Já bych rád poděkoval jako svému kolegovi panu Messerschmittovi za jeho zprávu. zejména se mi líbí to, že apeluje na otázku administrativních nákladů, na to, aby byly sníženy. Něco takového ve zprávách moc často nevídáme a nepochybuji o tom, že kolegové to změní, protože se domnívají, že problémy vyžadují více prostředků, ale já jsem vděčen aspoň za to, že se toto objevuje v, v návrhu. Kromě toho se mi líbí skutečnost, že pan Messerschmidt eh, se vyjadřuje k problému, kterým čelíme v rámci evropských politických eh, stran. Kdyby bylo na mě, tak bych nefinancoval žádnou z nich. Ale jelikož EU vynaloží nějaké prostředky na politické skupiny, tak si myslím, že není správné, abychom eh, se pustili do hry, kdy budeme jako parlament rozhodovat, která strana je přijatelná, která nikoli. Podle mne to je velmi nebezpečné. A děkuji proto panu Messerschmittovi za jeho práci. Paní předsedající, děkuji za vaše připomínky, pan Bronx, a pak už skutečně musíme naši diskuzi uzavřít, protože eh, ještě se musí vyjádřit pan zpravodaj. Ano, děkuji. Velmi stručně. Bod 5 zprávy odsuzuje nedokramatické eh, postupy a diskriminaci jednotlivých stran. A jako tomu hovořil už eh, pan Fox, eh, ale pan Duff zareagoval na můj dotaz, zda vysílání politických stran a v případě evropských politických stran, zda to bude nějaký doplněk nebo mm, to bude nahrazeno, tak odpověď byla, že se bude na to doplněk a pak nejde o diskriminaci mezi evropskými politickými stranami, ale jde o diskriminaci mm, proti eh, eh, těm vnitrostátním národním politickým stranám eh, v evropských volbách, protože tady dojde k mm, jiným časům. Paní předsedající, děkuji. Pane zpravodaj, chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji všem za připomínky. Jak víte, tak je na místě, abych řekl, že ehm, tady mám některé zásadní otázky. Ehm, máme tady Máme tady dva tábory na ECR eh, e a pak eh, zbytek. A ehm, já můžu samozřejmě změnit svůj vlastní návrh, ale jelikož chceme jednat eh, v duchu konsenzu a spolupráce a přesně v tomto duchu jsem postupoval doufám, že to oceníte. A Například se to týká bodu 5. Pokud je o bod číslo 4, tak pan Hefner eh, říká s tím, že eh, já jsem navrhl to, abychom podpořili jeho pozměňovací návrh a proto tady žádný problém nevidím. A chápu také to, že existují určité oblasti, kde to představuje technický problém, který vyplývá z bodu 4 a proto si myslím, že můžeme k tomu přistupovat trochu obecněji eh, v bodě 7 ale jsem si jist, že mm, můžeme dojít tomu, že se neschodneme a to je naprosto v pořádku. Ale jde o to, abychom se pokusili aspoň dosáhnout kompromisu. Mm, je to prostě demokratický postup. Děkuji všem za různé názory. Ocenil jsem to a těším se na eh, zítřek. Thank you very much. Děkuji mnohokrát a jak jsem již avizovala, jsou zde totiž eh, kolegové, kteří zde nebyli na začátku. Chci pouze informovat, že eh, umístění sídel orgánů Evropské unie, eh, tento bod číslo 6, bude probíran zítra v 10.35. Na tom jsme se dohodli hned z kraje našeho zasedání dnes. A proto všechny ostatní body pak budou následovat poté. Děkuji vám mnohokrát a Nyní vás prosím o tříminutovou přestávku, kterou si myslím všichni zasloužíme a pak se neprodleně pustíme, pustíme do eh, slyšení, které je velmi důležité. Chci eh, přivítat Oliviera Kostu, Richarda Vitekra, Hervik Hoffmana a Andrease Maurera. Takže začínáme za tři minuty. Okay, so dear colleagues, the three minutes is over, so if you could sit back. Takže přestávka je u konce. Prosím, abychom všichni zaujali místa, abychom mohli začít včas. Okay. So, thank you very much for your patience and we just would like to show for our... Děkuji za trpělivost. Samozřejmě, že věřím, že toto slyšení je velmi důležité. Jde o rozvíjení práva Evropského parlamentu na vlastní uspořádání Naším eh, cílem je prohloubit eh, reflexi o právu parlamentu uspořádat eh, svou práci autonomně, samostatně. Ostatně je to zakotveno v článku 232 o smlouvy o fungování Evropské unie. Vítám naše experty. Myslím, že je důležité, abychom všichni věděli, kdo jsou naši hosté hosté a proto je stručně představím. Pan Olivier Costa je profesorem politických věd na IEP v Bordeaux a e, badatel v centru Emila Darkheima, je rovněž hostujícím eh, profesorem na Bruselské univerzitě, na Kolegiu eh, Evropy a Ženevské univerzitě. Pan Kosta je autorem mnoho, mnoha standardních děl o Evropské unii a Evropského parlamentu konkrétně. Odpovídá za evropské za oddělení evropských studií francouzského Združení politických věd a je členem redakční rady eh, týdeníku Journal of European Integration. Má za sebou několik publikací, které nebudu vyjmenovávat, ale eh, mám velkou radost, eh, že je zde. Také psal mnoho o parlamentu, o spolurozhodování a eh, také o domácí legislativě, o evropském parlamentarismu a tak dále. Takže myslím, že je to skutečně velmi dobrý fundovaný rámec, v němž se pohybuje. Dovolte, abych vás požádala o prezentaci. Thank you. So you know that uh, ten minutes. So... Víte, že máte 10 minut, abyste měl představ. Děkuji, paní předsedkyně. Já vím, že je snaží tlumočit někoho z mateřštiny, takže přejdu do francouzštiny. Je vais me prononcer surtout sur la question. Já se budu zaobírat především otázkou organizační autonomie Evropského parlamentu ale než to uděláme, je třeba postupovat krok po kroku, abychom dobře pochopili věci. Nejprve je třeba říct si něco o tom, co je to Evropská unie jako politický systém, abychom se mohli vyslovit k otázce, které se chceme vyslovit dnes. Máme tady potíže Evropská unie jako systém politický je výsledkem, jak všichni víte, obrovského vývoje, nezhod, konfrontací a tak dále. A není, tady nebyla Evropská unie založena na základě jedné jediné Evropské unie, ani na základě jedné teorie posteriory. Čili nebylo možno Eh, eh, vydefinovat eh, jasné zásady Evropské unie. Vidíme, že moc Evropského parlamentu byla rozhodně posílená smlouva, která mm, je daleko platnější pro Evropský parlament a mocnější než v letech 50. Ale je tady také zmínka o nepřímé účasti občanů před Evropskou radou a končí se evropsk- zmínkou o Evropské občanské iniciativě. Máme tedy tady co dočinění s politickým systémem, který je poněkud bizarní, zvláštní, obtížně definovatelný. Takže když máme hovořit o statutu Evropského parlamentu eh, v této souvislosti, můžeme říci, že Evropský parlament je, byl vždycky definován jako e, suverénní instituce. Evropský parlament reprezentuje národ a národy a protože reprezentuje národy, nelze říci jinou věc. Smlouva říká, že Evropský parlament by měl být zapojen do legislativního rozpočtového procesu, ale dále to nejde. Vztahy Evropského parlamentu s dalšími institucemi jsou poněkud zvláštní. Je to takový myšmaš mezi prezidentským systémem a parlamentním systémem a není to příliš jasné. Smlouvy nejsou jasné co dostupně autonomie Evropského parlamentu. Máme tady velký stupeň a pa, Eh, nezávislosti Evropského parlamentu, ale to je spíš jako určitá nehodie v minulosti. Neexistoval tady žádný důvod pro to, aby autoři smluv eh, chtěli posílit tuto instituci, která měla málo dispozitivu pro vymezení autonomie Evropského parlamentu a jeho způsobu funkcování a role, kterou Evropský parlament dnes hraje v interní organizace, v počtu výborů, v agendě a tak dále. Tady má Evropský parlament eh, velké svobody. Komise a rada se nikdy eh, nepokoušely spochybňovat tuto autonomii ani Evropský soudní dvůr. Eh, to znamená, že nelze se ani představit, že by komise spochybňovaly tuto ústavní svobodu Evropského parlamentu. Není ani možnost pro komisi a pro radu vyvolávat nějaký politický tlak, Eh, na fungování Evropského parlamentu. Jediná, jediné opravdové omezení Evropského parlamentu, to je otázka rozhodnutí sídla a otázka kalendáře, který souvisí s otázkou sídla, eh, protože eh, smlouva říká, že je třeba organizovat 12 plenárních zasedání v jeho štrasburském sídle. Eh, nebylo eh, kompromis, vlastně souvisí s eh, hlasováním Evropského parlamentu o zprávě De Peters, protože v roce 1991 se Evropský parlament vyslovil o otázce svého sídla a již tehdy ve zprávě se hovořilo o užitečnosti postavení budovy v Bruselu. Jak bychom mohli interpretovat tuto autonomii Evropského parlamentu? Můžeme mít dvě vize věcí, které se navzájem liší. První vize je považovat Evropskou unii za mezinárodní organizaci, která se neliší od dalších a v tomto případě bychom mohli říci, že členským státům přísluší, jak by měla tato organizace fungovat, včetně toho, kde by měly mít jeho instituce sídlo. To je vlastně smysl článku 341, eh, kde členské státy mají definovat to sídlo, otázku sídla. Eh, ale druhá vize je, že tady máme takřka vizi federální Evropské unie a tady máme poněkud jiný přístup. Když se podíváme tady na moc Evropského parlamentu, ten má určitou funkci a moc droaky pro Evropskou unii. Do určité míry můžeme říci, že redaktoři smlouvy přenechali poslancům, jak se sami vyrovnají s otázkou, kde budou sídlit, kolik budou mít výborů a jaké procedury se zvolí. A obhajuje se tady ta idea, že historie vlastně mm, dala vzniknout velké autonomii Evropskému parlamentu, který jakoby zakládal ten politický systém Evropské unie. To znamená, že Evropská unie musí být velice nezávislá, co se týče organizace, co se týče rozpočtu a co se týče administrativy. A tímto způsobem otázka sídla je velice zvláštní těžko ospravedlnitelnou výjimkou, ale zapomíná se na úpravu Evropského parlamentu, což neznamená nic, jakoby tady Evropský parlament neměl žádné právo, jakoby v 50. letech státy nepovažovaly za nutné nějakým způsobem definovat fungování Evropského parlamentu a že zůstává naprosto svobodné naprosto přenecháno Evropskému parlamentu, jak bude fungovat, včetně tedy sídla v rámci kompromisu z Edinburghu. V tomto ohledu se tvrdí, že konečně málo politických režimů mohou eh, schválit, eh, aby parlament měl dvě sídla pro svá plenární zasedání, ale není to parlament, který může spontánně rozhodnout o změně svého sídla. Je důležité toto všechno si uvědomit, když eh, hovoříme o možné změně sídla Evropského parlamentu. Je třeba rozlišovat, ale to nebylo v dokumentech, které se zaobírají toto otázkou, provozováno. Eh, sídlo smlouvám, jako sídlo je smlouvami definován Štrasburg, také eh, se dá představit, že by to byl Lucemburg nebo něco jiného, ale otázka sídla je velice specifická, je definovaná smlouvami a pro změnu sídla Evropského parlamentu by bylo třeba revidovat smlouvy. A to rozhodně není snadná smlouva, ale týká se článku 48. V tomto ohledu bylo eh, v více rozhodnutích Evropského soudnu, soudu řečeno, také naposledy v rozhodnutí 2012, že co se týče otázky sídla Evropského parlamentu, že to není od svobodná otázka Evropského parlamentu to rozhodnout. Tak byla tedy juris, vypadala jurisprudence. V těch tří minutách, které mi zbývají, bych rád ještě trochu pohovořil o situaci v jiných parlamentech, protože se domnívám, že je nutno udělat tady určité srovnávání a jistě kolegové také dělali vyčerpávající výzkumy, aby také mohli srovnání. Já bych udělal dvě, tři srovnání. Nejprve srovnání v rámci Evropské unie. Portugalsko, eh, Velká Británie, Francie nebo Německo. Eh, Tady, co se týče otázky sídla, ta nebyla pod kontrolou komor jako takových, ale byla to spíše otázka, co praví ústava, jako například v Německu, anebo otázka zákona jedné jediné komory, která nemá možnost modifikovat právo, jako je v situaci uni, v, v systému státu, který má pouze jednu jedinou komoru parlamentní. Vezmeme-li si režimy, které jsou mimo Evropskou unii, eh, to je možná pří, příhodnější, protože režim Evropské unie je možná bližší režimu eh, americkému a brazilskému než členských států. Když se podíváme na Brazílii, tak ústava tvrdí, že Brazílie je federálním hlavním městem a v kapitálním hlavním městem má také sídlit parlament, a parlament počítá s tím, že pouze z důležitého důvodu může většina poslanců rozhodnout zasedat v nějakém jiném místě. Ve Spojených státech je situace srovnatelná. Situace praví, že instituci jsou v distriktu Kolumbie, že se to může změnit jedině ale díky změně ústavy Parlament sám nemá možnost věci měnit, ale kultura vyžaduje, že kongres a tam, kde kongresmeni to cítí a rozhodnou, že budou zasedat jinde, mohou tak učinit, ale zase to nemá příliš velký smysl eh, to dělat. Když se podíváme na švýcarský systém, eh, který je podobný jako systém Evropské unie, tady se nic nepíše o hlavním městě státu Eh, švýcarský parlament je velice autonomní ve své interní organizaci a nemá volbu sídla, ale už jsou tady decentralizovaná místa. V Ženevě například, eh, eh, kdy, kde parlament zasedal. Otázka je, Například, když se podíváme na parlament Mercosuru, vždycky se diskutuje otázka sídla, nakonec bylo rozhodnuto, vytvoření, když došlo k vytvoření eh, tohoto parlamentu, že budou zasedat v Montevideu, ale byl tady určitý tlak eh, jednotlivých států, které si přáli rozdělovat zasedání v jednotlivých státech a v jednotlivých městech. Eh, na, eh, na příkladu Chile vidíme, že parlament sídlí ve Valparaisu, zatímco vláda eh, sídlí v Santiago, což bylo rozhodnuto po pádu Pinocheta v 90. letech. V současné době běží debata o návratu parlamentu do Santiago. Nakonec tady máme případ Jižní Afriky, kdy byly vlastně boje mezi čtyřmi provinciemi proto, aby měli instituci politickou u sebe a nakonec bylo rozhodnuto, že parlament bude v Kaptaunu, čili v Kapském městě a soud v jiném městě a vláda také v jiném městě. Eh, aby se to rozdělilo mezi čtyři provincie. A abych tedy uzavřela, řekl bych, že nemáme vědeckou odpověď, co se týče autonomie parlamentu. Neexistuje žádná teorie, co se týče systému, který by, um, která by umožnila říci, že parlament by měl mít právo rozhodnout o svém sídle. Ani neexistuje žádné systematické právo pro parlament, aby rozhodl, kde bude sídlit. To je spíše výjimkou. To znamená, odpověď sídla nemůže být eh, vědecká, může být buď politická nebo diplomatická, protože politický systém v Evropské unii nemá sám o sobě definici toho, jakou roli by tady parlament měl skutečně hrát. Děkuji mnohokrát. Merci beaucoup. Désolé, on, on devrait trouver. Děkuji mnohokrát, je mi líto. Měli bychom najít čas, doufám, že se nám to podaří. I just would like to... Že děkuji mnohokrát. Chci ještě nyní představit druhého řečníka, je to eh, pan Richard Whitaker, který je docentem na univerzitě eh, eh, v Lestru. zabývá se Evropským parlamentem ve své prezentaci a jejím, jeho interním uspořádáním, zejména výbory, politickými skupinami a národními stranami. Také pracoval na institucích Evropské unie a zabýval se komparativním legislativou a komparativní politikou. Je autorem celé řady knih a článků o EU a komparativní politice, včetně nedávno um, Evro, um, výborech Evropského parlamentu. Národní strany ovlivňují nebo vliv národních stran a e, jejich legislativní činnost. Také společně se Simonem Hicksem provedl několik průzkumů e, týkajících se poslanců Evropského parlamentu a interního uspořádání EP. E, také e, vydal několik publikací, například Parlament a Evropská unie, národní strany v Evropském parlamentu a jejich vliv na systém výboru, dále Eh, stranická kontrola v rámci legislativy založené na výborech a rozvoj systému výboru Evropského parlamentu v letech 79 až 99 vedení členství a legislativní odpovědnost a tak dále. E, máme velkou radost, že jste zde a myslím, že je důležité vědět, kdo jste, proto jsem vás takto obsáhle e, představila. Děkuji za pozvání do vašeho výboru, je to pro mě velkým potěšením e, zejména vyjádřit se k tomuto tématu evropských voleb a tak dále. Měl jsem hovořit o právu Evropského parlamentu na eh, vlastní uspořádání. Chci říci, že eh, schopnost eh, rozhodovat o vlastní organizaci má samozřejmě dopady na odpovědnost parlamentu vůči voličům a také na účinnost legislativního procesu. Já jsem čerpal z určitých akademických výzkumů o Evropském parlamentu a také ehm, dalších materiálů a systému výboru. přirozeným krokem od eh, svobod, které nyní Evropský parlament má, jak o tom hovořil Kosta, by pro parlament bylo rozhodovat, kde bude pracovat. Eh, Také bych chtěl hovořit o eh, vlastně té dvoukomorové povaze Evropského parlamentu, kde jsou vlastně ve dvou, kde má, tím, že má sídlo ve dvou městech ale parlament by měl mít eh, právo rozhodovat, kde bude pracovat. Chci se tady odvolat i na eh, svědectví evropských poslanců a také chci pohovořit o tom, jak by měli poslanci skládat účty za to, kde a jak eh, parlament pracuje. Takže pokud jde o Evropský parlament, ten je čím dál tím profesionalizovanější a e, čím dál institucionalizovaný, tím reakce na e, zvyšování legislativních pravomocí a e, nárůst legislativního materiálu a práce vůbec. Ale do jisté míry se no, vznikají také určité hranice kolem legislativní činnosti Eh, nutno říci, že fluktuace členstva Evropského parlamentu se eh, eh, snížila od 58% v roce 2004 na 50% v roce 2009, takže tento trend směřuje směrem dolů. Když se podíváme na kariéry poslanců Evropského parlamentu od roku 79 do roku 2009, tak jedna třetina z nich vydržela dvě až tři funkční období. To znamená, že mnozí si tady budují kariéry a skutečně mnozí tady zůstávají déle než jedno volební období. A e, e, také zůstávají ve stejných e, výborech Evropského parlamentu. Asi jeden z pěti výborů zůstává i v dalších volebních obdobích ve stejných rukou a také narůstá eh, procento eh, míst eh, v výborech, které obsazují titíž lidé. A také výzkum o tom, kdo vlastně má delší zkušenost v Evropském parlamentu, ukazuje, že ti s delší zkušeností mají větší pravděpodobnost, že se stanou vedoucími nebo předsedy výboru a tak dále. To znamená, že Evropský parlament čím dál tím více se profesionalizuje a musí e, být tudíž odpovídajícím způsobem vybaven a také e, to znamená, že by profitoval z možnosti rozhodovat o tom, kde bude provádět své aktivity. Tím by získal větší e, flexibilitu nad svým časovým harmonogramem a tak dále. Stávající svobody, které parlament má, e, mu umožnili posílit své pravomoci, které nebyly pokryty smlouvou, například de facto pravomoce Eh, upravovat složení eh, kolegia komisařů, než eh, převezmou svůj úřad, je toho zjevným příkladem. A projevilo se to ale zejména v rámci kolegia předsedy Baroza. Přirozeným pokračováním by bylo, aby Evropský parlament mohl rozhodovat o místě své eh, práce, kde vykonává svou legislativní činnost. Za druhé, parlament je považován mnoha politickými eh, věci za dvoukomerový parlament. Politický systém eh, samozřejmě neodpovídá modelu národního politického systému. Máme tady dvě komory komory, a sice eh, eh, parlament a radu ministrů. Samozřejmě, že jejich eh, pravomoce se různí. Představa mít jeden mít jednu část dvoukomorového parlamentu v jednom, v jednom městě a druhou část v druhém městě je skutečně neobvyklá. Nikde jinde se to takto neprovádí. Evropská unie se výrazně transformovala um, eh, a nyní už eh, jsme zcela jinou organizací než eh, v minulosti, ne, zejména v 50. letech, ale Eh, v tomto výboru je jasné, že interakce mezi Radou a Evropským parlamentem jsou stěžení pro legislativní proces, ať už je to žádný legislativní proces anebo neformální proces, totiž eh, trialog, což eh, se také neustále zvyšuje. A pokud místo parlamentu má dopad na účinnost a efektivitu tohoto systému, tak tvrdím, že parlament má mít právo rozhodovat, kde pracuje. I z praktického hlediska víme z výzkumné skupiny Evropského parlamentu, že eh, poslanci jsou v častém kontaktu s politickými, eh, nepolitickými, promiňte, s politickými aktéři eh, z jiných institucí a většina z nich sídlí v Bruselu. Například 52% poslanci má každým týdnem kontakty s pracovníky komise Dále, kdyby bylo Evropskému parlamentu umožněno rozhodnout, eh, kde bude vykonávat svou práci, tak by to určitě eh, zvýšilo pružnost rozhodovat o časovém harmonogramu eh, svého parlamentu, parlamentu stejně tak, jak je to běžné u národních parlamentů. Um, Shackleton and Jacobs book about the European Parliament points out that v současné době Evropský parlament hlasuje e, e, e, vlastně společně jenom a zejména během štrasburských týdnů a to, to hlasování nenavazuje přímo na příslušnou debatu. Na rozdíl od Velké Británie, kde se napřed poslanci účastní debaty a návazně hlasují o příslušném tématu, které právě v debatě probrali. Samozřejmě Evropský parlament může mít eh, zasedání výboru i ve Štrasburku, ale eh, eh, kdyby měl možnost rozhodovat o svém místě, tak by měl větší pružnost nad svým harmonogramem. Dále podle názoru eh, poslanců většina z nich podporuje názor, že by měli sami rozhodovat eh, eh, o možnosti konat plenární zasedání i v Bruselu. Víme to z průzkumu, které proběhly vlastně ve třech vlnách. A když se na to podíváme, tak zjistíme, že 70 poslanců EP si myslí, že Evropský parlament by měl mít možnost provádět nebo konat všechna plenární zasedání zasedání v Bruselu. Takže poslanci mm, samozřejmě jsou také vystaveni eh, určité negativní kampaní ohledně problematiky místa parlamentu, ale přitom sami o tom eh, nemohou rozhodnout, nemohou rozhodovat, kde eh, bude jejich hlavní sídlo. Pokud by mohli, tak by byli více voláni k odpovědnosti a sami by nesli větší odpovědnost za svou činnost. A to je také jeden z argumentů, proč poskytnout Evropskému parlamentu právo rozhodovat o svém eh, sídle. Děkuji. Děkuji mnohokrát za dodržení časového limitu. A než udělím slovo třetímu řečníkovi, tak bych chtěla vědět, kolik z mých eh, milých kolegů by se chtělo přihlásit do diskuse. Eh, jde o to, abychom každý měli stejný podíl času v diskusi, takže Konstant pouze kdybyste zvedli ruce na chvilku. Ano, pan místo předseda, pan Rangel. Ano, vy jste dokonce byl prvním na seznamu, vy už tam jste. Dobře, děkuji vám. A ještě neuzavírám seznam řečníků, protože někteří kolegové přijdou. Chci pouze vědět, kolik a co nás čeká. Děkuji. A nyní bych ráda předala slovo panu Herviku Hoffmanovi, profesorovi Evropského eh, nadnárodní veřejného mezinárodního práva, eh, dále profesorem na univerzitě v Lucemburku. Je, jak jsem již řekla, profesorem, eh, také předseda Eh, evropskému mezinárodní právu v univerzitě v Lucemburku, několikrát navštívil eh, Steinspo v Paříži, eh, kolumbijskou, kolumbijská práva, Evropský institut veřejné administrativy a je zakladatelem střediska pro evropské právo v Lucemburku. Jakožto člen Kolínského soudu se v současnosti může objevovat před soudním dvorem Evropského, Evropské unie. Kromě toho eh, pravidelně přispívá do několika eh, právnických eh, žurnálů a také je zakládajícím členem výzkumné sítě o evropském správním právu. Ta síť se jmenuje Renewal a kromě toho mm, má za sebou ještě celou řadu dalších příspěvků, například na téma správního práva, poté německý text, hierarchie mezi normami v Eh, evropském AKY, eh, dále ústavní aspekty pluralismu eh, v evropské exekutivě, tedy v EU a tak dále a tak dále. Má tedy za sebou celou řadu publikací a pro nás je, je velkým potěšením, že tady máme mezi sebou takové experty. Je to pro nás velká čest. Děkuji za slovo. Já navážu na předřečníky třemi body. Jednak jde o mm, zásady a dále o tom, jak eh, to rozvinout. Takže jaký je kontext eh, toho vlastního uspořádání? Jde o to, že Evropský parlament za posledních 60 let se rozvíjel a to způsobem, tedy rozdílný od ostatních institucí, a to jak v absolutních, tak v relativních eh, pojmech došlo k změně v legislativní oblasti a tak dále a tak dále a mm, odpovědnost eh, vůči exekutivě tady také je na místě. Nicméně, s ohledem na všechny tyto, všechna tato fakta, všichni víme, že Evropský parlament nemůže svobodně rozhodovat o eh, místě, kde bude pracovat. Podíváme-li se na, mm, když brzy 28 členských států, tak minimálně 6 z nich má ve své ústavě ustanovení, které eh, stanoví sídlo parlamentu. Je to v Dánsku, Irsku, Lotyšsku, Lucembursku, Švédsku. Nicméně, když se na to podíváme eh, pečlivě, podíváme se na nich ústavu, tak většinou stanoví eh, sídlo tam, kde mají exekutivu. A eh, většinou je to také tak, že ty podrobnosti, které jsou v evropských smlouvách, jsou, um, zacházejí do mnohem větších detailů. Takže jaké je právo na to vlastní uspořádání, o kterém hovoříme? Je to eh, povinnost a pravomoc Evropského parlamentu, která vyplývá z článku 232 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, kde se uvádí, že Evropský parlament eh, přijímá jednací řád a je to vyloženo několikrát Evropským soudním dvorem. A tam bylo uvedeno, že Evropský parlament má právo eh, přijmout příslušná opatření, která zajistí eh, odpovídající fungování. A v tomto rámci eh, má parlament povinnost zajistit vlastní uspořádání s ohledem na ustanovení smluv. To znamená, je na parlamentu, aby zajistil vlastní uspořádání a aby využil pravomoci, kterému mu smlouva přiděluje. Podíváme-li se na rámec tohoto vlastního uspořádání, tak velmi rychle dojdeme k závěru, když hovoříme o postupu eh, a o článku 232 a o protokolu číslo 6 a eh, článku 341, tak eh, tam se uvádí, že sídla institucí jsou výsledkem dohody členských států, což je poměrně jedinečné ustanovení Ehm, první tady bylo rozhodnutí v Edinburgu, které se poté změnilo v tzv. protokol číslo 6 v Amsterdamské smlouvě a poté v eh, protokol číslo 6 ve smlouvě o fungování Evropské unie. A jde o primární právo. Takový je tedy rámec, takové jsou rámcové podmínky. Co může udělat parlament? Jak může parlament postupovat, pokud se domnívá, že zapotřebí něco v tomto kontextu změnit? zejména s ohledem na sídlo. Máme tady dvě jasné možnosti. Jednak je to změna smluv a druhá možnost je zjistit, jaké jsou tady hranice, jaké jsou limity pro vlastní uspořádání. Já se nejdříve podívám na otázku možnosti změny smluv. Máme tady tři možnosti. Za prvé eh, vypustit pouze protokol 6, ale to by nebylo zrovna dobré řešení, protože tady stále je článek 341. Eh, který navazuje na edimburské eh, rozhodnutí. A to, ten článek 341 by stále zůstal i přes vypuštění protokolu 6. Ehm, druhé řešení je vypustit obě dvě věci, protokol číslo 6 i článek 341. To by, vešlo, to by vedlo k tomu, že právo na vlastní uspořádání eh, Evropského parlamentu, včetně určení eh, sídla a ehm, místa působení, například prostřednictvím jednacího řádu Evropského parlamentu, tak to by, toto právo by nadále existovalo, ale toto právo by eh, vyplývalo z povinnosti spolupráce příslušných, z povinnosti členských států spolupracovat. A pak jaký, jakýsi třetí, eh, řeš, třetí řešení by mohlo být eh, opustit článek 341 a eh, protokol číslo 6. A um, jde o to, že Evropský soudní dvor nemůže revidovat obsah primárního práva. On, eh, Evropský soudní dvůr pouze eh, hodnotí eh, soulad s primárním právem. A jde tady o zřízení nebo určení tedy sídla a místa působení. Tento postup vyžaduje ratifikaci ze strany všech členských států, pokud chceme změnit smlouvy. Ale ještě předtím, pokud se parlament přeje, tak přijde s návrhem Může jít o balíček, to znamená, může tady jít také o další rozhodnutí, například spolu s rozšířením Evropské unie nebo v kontextu nějakých jiných návrhů, s kterými přijde komise. Ale v každém případě eh, iniciační právo mají všechny instituci, to znamená také rada. Eh, a ta rozhodné zda je zapotřebí eh, takto postupovat či nikoliv, ale poté dojde k mezivládní konferenci, a tam musí jít o jednomyslné rozhodnutí, a kde se rozhodne o změně smluv a k tomu je zapotřebí ratifikace. A samozřejmě je nám všem jasné, že některé členské státy budou proti změně eh, oficiálního sídla Evropského parlamentu. Jakýkoliv postup, který vede ke změně smluv, eh, sebou nese určitá rizika. Hmm, za prvé jde o to, že v jednání, během jednání může dojít k tomu, že realita bude jiná, nebo výsledek bude jiný, než si přeje Evropský parlament, anebo se otevře celá řada otázek a zejména se mohou zapojit členské státy, které se připojí od roku 2004, členské státy, které nemají tolik institucí, tolik orgánů eh, na svém území a ty by si mohly přát větší zapojení, větší podíl. Um, další otázkou je, zda existuje nějaká alternativa ke změně smluv. Otázkou je, jaká jsou, jaké jsou hranice, jaké jsou limity v rámci stávajících smluv pro postup Evropského parlamentu. A tady se můžeme podívat na eh, rozhodnutí ehm, Evropského soudního dvora z roku 2007 a z roku 1997. Já to schrnu. Eh, o co jde v této judikatoře? Jde o to, že při uplatňování práva na eh, vlastní uspořádání, tak Evropský parlament musí respektovat kompetence členských států, tedy určité sídlo ale protokol číslo 6 eh, má být vykládán tak, aby eh, takže Štrasburg je hlavním sídlem Evropského parlamentu. A v rámci toho může parlament definovat eh, svou vlastní interní organizaci, své vlastní interní uspořádání a způsob fungování. A v tomto kontextu samozřejmě je možné si představit určité změny, pokud je o mm, fungování Evropského parlamentu, časového harmonogramu, už tady byly předloženy takovéto změny, už byly eh, předmětem eh, rozhodování Evropského soudního dvora a máme určitou představu, jak by takovéto změny časového harmonogramu fungovaly. Eh, jde o rozlišování, rozlišení mezi řádným zasedáním, mimořádným zasedání. Některé se konají ve Štrasburku, ale nejdůležitější je rozpočtové zasedání, plenární zasedání. Nicméně není tady absolutní číslo eh, absolutní, absolutní počet zasedání, které musí probíhat eh, ve Štrasburku. Eh, tady bychom museli jít do většího detailu a na to nemám dostatek času, nicméně pokud si budete přát, tak se k tomu mohu vyjádřit. Nicméně existují tady také možnosti, jak postupovat v rámci stávajícího práva a zároveň zlepšit fungování Evropského parlamentu a omezit eh, cestování eh, Evropského parlamentu. Mm, jde o technická řešení, eh, o kterých se diskutuje na různých místech. Mm, já si myslím, že pokud jde o to technická řešení, tak o nich víte víc než já. A ještě závěrem jedna připomínka. V kontextu, na, v kontextu práva na vlastní uspořádání má Evropský parlament eh, právo také se dohodnout eh, s jednotlivými členskými státem. Tak tomu byl v případě Lucemburska, eh, který byl proti změní smlouvy, aby 50 zaměstnanců bylo v Lucembursku místo, aby tam byl plný počet pracovníků. No, je možné o takovéto věci jednat také s Francií s ohledem na Štrasburg, s tím, že zapotřebí lepší fungování, a to minimálně do doby, než dojde ke změně smluv. Úplně stručně na závěr. Úplná změna smluv, která by upravila otázku sídla, je samozřejmě možná a možná bude nutná, pokud bychom měli mít jasné řešení. Nicméně existují také jiné možnosti, které by mohly minimálně stávající situaci e, zlepšit, a to v rámci stávajícího práva. Děkuji za slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Myslím, že ten obraz je stále širší a širší. Naším dalším Expertem je Andreas Maurer z Německa, je ředitelem Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní otázky v Bruselu, je rovněž profesorem politických věd a evropské integrace na univerzitě v Innsbrucku. Pan Maurer je členem poradního sboru observatoře parlamentu po Lisabonské smlouvě Předtím pracoval jako eh, eh, vyslaný národní expert pro výbor INTA našeho parlamentu a byl také poradcem pro evropské eh, pro Evropský konvent a má bohaté zkušenosti o Evropské, instituci, pardon, Evropské unii a jednotlivých institucích, také o fungování Evropského parlamentu. Většina jeho publikací je v Němčině. Přejete-li si, mohu to přečíst, ale raději ne. Například vytváření institucí v Evropské unii a tak dále. Takže děkuji za přijetí pozvání a máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. dámy a pánové, když jste mě pozvala, abych pohovořil o tomto tématu, tak jsem se snažil rozlišit mezi tím, co užíváme v Německu ve smyslu právo na vlastní uspořádání a mezi eh, anglickým výrazem, který se používá takže jedno je právo na vlastní organizaci Evropského parlamentu, což se promítá například do rozhodnutí konference předsedů, jednacího řádu, rutinní rozhodnutí výboru, meziinstitucionálních dohod pod úrovní eh, sekundárního a terciárního práva. Jsou to vlastně opatření, která umožňují parlamentu, aby byl efektivní. Hlavní hnací sílou tohoto práva na vlastní uspořádání je nutnost organizovat eh, meziinstitucionální práci efektivně. Eh, jsou zde i další argumenty ku prospěchu koncentrace tohoto procesu um, a ty uh, se vyslovují pro koncentraci v Bruselu. Také uh, vstupuje do hry argument uh, imidže parlamentu and logistical problems linked to Strasbourg. Souvisejí zde, je zde celá řada problémů, které souvisí s cestováním do Štrasburgu, nedostatek hotelů a tak dále. Druhá část ta souvisí s rozhodnutím Evropského soudního dvora a e, také e, s argumentací některých e, významných členských států. Je to koncepce sebeurčení institucí. A to vlastně podlehá právu členských států rozhodnout o sídle svých institucí v Evropě na základě jednotlivých článků smlouvy že například to či ono bude dohodnuto či schváleno na základě společné, společné dohody členských e, zemí. Pokud je o protokol 6, tam je definice členského státu jako v Maastrichtské e, smlouvě. Vše je závislé na členských e, státech. Oni jsou vlastně otcové zakladatele institucí. Není zde žádná federace. Výkon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 Takže člen, právo členských států určit si sídlo je nezadatelné, ale otázkou je, zdali máme nyní upravit článek 341 nebo protokol 6. Dále, jaká by měla být působnost pozměňovacích návrhů. Tady je nutno eh, rozlišit, zdali máme redefinovat sídla a definovat, kde budou, anebo zdali máme změnit eh, formulaci po dohodě eh, vlád členských zemí, tak abychom upravili článek 48 smlouvy, abychom umožnili reformu, anebo vytvořit právo na sebeurčení na základě nebo po vzoru Argentiny nebo Jižní Afriky, to znamená je na té které instituci, aby se rozhodla, kde bude mít své sídlo, a to na základě sekundárního práva. Takže jaké postupy se zde nabízejí? Bod 7 nefunguje, protože je to omezeno na eh, část 3 a 7 fun- smlouvy o fungování Evropské unie a e, dohoda členských států, to není rozhodnutí rady, ale něco jiného. Článek 48.3, to je zjednodušená změna obvyklá pokud e, e, to rozsah změny opodstatněné, ale to považuji za velmi nepravděpodobně, protože to v každém případě znamená, že Lucembursko a Francie by byly tím eh, postižené a eh, pozbyly by moc a tak zůstává 31 3 na základě rozhodnutí konference eh, s výhledem do roku 2015 a k tomu by bylo zapotřebí vytvořit legislativní balíček. Jedna část balíčku by eh, také stanovila, co se stane, když se Brusel stane sídlem, to znamená, jak by bylo Lucembursko a Štrasburg kompenzovány za ztrátu sídla. Lucemburg například by se stalo měnem, městem Evropské měnové unie, Štrasburg zase něco jiného. Jsou zde různé možnosti. Je poměrně neobvyklé, aby se Němec vyslovil pro Francii a Lucemburg, ale to učiním. My chceme mít právo rozhodovat sami o tom, kde bude naše sídlo a kde budeme pracovat. Tady se často hovoří o efektivnosti, ale efektivnost není vše já jsem také dlouho udržoval kontakty s Evropským parlamentem a cestoval jsem mezi Štrasburkem a Bruselem a eh, poznal jsem velký rozdíl mezi Štrasburkem a Bruselem v tom, že parlament, když cestuje do Štrasburku, eh, tam eh, probíhá jaká, jakési trvalé konkláve. Není tam takový tlak zvenčí, ze strany lobbystů a tak dále. Když zaměstnanci chtějí mm, promluvit s poslancem, aby vyřešili otázku pozněvacích jejich návrhů, anebo když se chtějí sejít eh, zaměstnanci, aby diskutovali o kompromisních eh, návrzích, tak já jsem nabil dojmu, aniž bych to vědecky proskoumal, že takovéto dohody eh, lze přivodit ve Štrasburku mnohem snáze než v Bruselu, protože tam je zastoupeno mnohem méně nevládních organizací a lobbystů. Tam tedy sedí, zasedá parlament za účastí výrazně menšího počtu pozorovatelů. Samozřejmě lze nalézt i jiné důvody. Můžeme zkoumat důvody pro změny, ale můžeme také zkoumat důvody, proč by se parlament měl scházet právě ve Štrasburgu. Já vám děkuji, říká předsedkyně. Je důležité samozřejmě poukázat na právní eh, eh, rámec ehm, ehm, Evropského parlamentu a také národních parlamentů rozhodovat o eh, svém vlastním uspořádání a svých sídlech a budoucí organizaci. Máme tady <clears throat> zpravodaje a spoluzpravodaje. Nejdřív pan Fox, místo předseda. Prosím, máte slovo. Uh, thank you, Madam President. Děkuji paní předsedající, děkuji dámy a pánové, děkuji také expertům za to, že tady máme dnes slyšení. My jsme navrhli s Geraldem zprávu, jde o e, sídla institucí Evropské unie. Vypracovali jsme pracovní dokument a e, je to v části 6 dokumentů, které máte před sebou a zítra nás čeká diskuzi na toto téma. Jde tedy o obsah tohoto pracovního dokumentu. Nicméně přesto naléhám na, a apeluji na vás, abyste využili to, že tady máme odborníky. A pokud eh, máte nějaké připomínky k tomu pracovního dokumentu, tak to si prosím nechte na zítřek a využijte tedy, že tady jsou dnes experti. Jak je to s právem Evropského parlamentu na vlastní uspořádání? Musím připustit, že jakožto britský konzervativec, tak nejse, nepatřím k těm, kteří chce eh, přidávat Evropskému parlamentu ještě více pravomocí. Já mám eh, naprosto praktické pochybnosti. Eh, praktické v tom smyslu, že protokol 6 uvádí, že máme mít 12 plenárních zasedání ve Štrasburku a že máme mít zasedání výboru v Bruselu. To vede k 200 eh, milionů eur, které jsou každý rok eh, vynaloženy na to, že máme dvoje, dvě sídla a kromě eh, tohoto plítvání penězi daňových poplatníků, tak tady dochází k produkci CO2, přestože jako parlament do celého světa hlásíme, jak je důležité snížit tyto emise. A kromě toho to je také plýtvání časem pracovníků, který eh, vynaloží na eh, přesun mezi těmito dvěma budovami. Není to tak, že bychom eh, se vyslovovali k tomu, zda sídle má být Brusel nebo Štrasburg nebo nějaké jiné evropské město. Neříkáme tady, které město má být sídlem Evropského parlamentu. Nám je naprosto jasné, že každý členský stát má právo veta. A proto nechceme, aby se to stalo otázkou nějakého boje mezi Bruselem a Štrásburkem nebo Lucemburku, přestože je jasné, že budeme muset diskutovat o praktických dopadech eh, takovýchto změn smlouvy. A proto směr zprávy je změna evropských smluv, která by vedla k tomu, že o tomto rozhodne Evropský parlament, že Evropský parlament rozhodl o tom, kde bude jeho sídlo a může to být ve Štrasburku. A musím říct, že osobně se mi Štrasburg líbí mnohem více než Brusel. Je to mnohem příjemnější pracovní prostředí. A kromě toho tam jsou čisté chodníky, nejsou tam žádné, žádná hovínka od psů. Nicméně otázkou je um, principiální věc. Má o tom rozhodovat eh, rada, má rada rozhodnout o tom, kde zasedá parlament a máme eh, rozdělovat eh, naši činnost mezi dvě města. Vypadá to totiž, že toto uspořádání je velmi škodní naší pověsti, pověsti Evropského parlamentu i Evropské unie jako takové. A čtyři experti a musím říct, že když eh, mluvím ve svém volebním eh, okrsku, tak se vždy poukazuje, poukazuje na tuto absurditu a ukazuje, nebo je to možnost, jak kritizovat Evropskou unii a jak ji zesměšňovat, protože to vypadá, že něco jiného říkáme, něco jiného děláme. Proto prosím experty, aby až budou eh, mít schrnutí a pan Hafmana mm, další kolega už o tom hovořili, tak já bych byl rád, kdybyste řekli, jaký je nejpraktičtější způsob, Ehm, dosáhnout to, co si přejeme. Je to změna článku 341 nebo změna protokolu 6, kromě tedy změny smluv. A možná, až si vyslechneme připomínky ostatních kolegů, tak bych byl rád, kdybyste mi řekli, měli byste udělat toto. Změnit článek 341 například. Protože až budeme hlasovat o naší zprávě v plenárním zasedání, tak eh, cíl, o který usiluji, je pozměňovací návrh je takový, aby parlament rozhodl o tom, kde budeme sídlit, ale nechtěl bych, abychom řekli konkrétně, má to být ve Štrasburku nebo má to být v Bruselu, ale abychom měli právo o tom rozhodnout. E, tolik z mé strany a těším se na připomínky kolegům. Paní předsedající, děkuji za slovo. Jak už jsem vám řekla, um, o slovo se přihlásila celá řada kolegů, jsou tady také ještě noví kolegové, takže se na vás znovu obracím, na ty, kteří jste přišli později. Chcete se také k tomuto vyjádřit? Ehm, pokud ano, dejte vědět. První na řadě eh, je kolega Děkuji, paní předsedající. Rád bych poděkoval expertům, které jsme tady si vyslechli, také zpravodajům a těm bych rád poblahopřál a poděkoval za zorganizování tohoto slyšení. Rád bych upozornil na jednu věc. A platí to jak pro experty, tak také pro, pro vás, pro kolegy. Jde o jednu velmi zvláštní věc, kterou jsem zaznamenal ve vašem vystoupení. Srovnáváte tedy různé systémy, analyzujete smlouvy, ale zapomněli jste úplně na historii. Jaká je historie parlamentu? Je to historie práva? Jaká je historie parlamentu? Podíváme-li se na revoluci v Anglii, 60. let 18. století, nebo podíváte se na americkou revoluci, nebo na etáž v roce 1781, tak zjistíte, že tady jde o parlament, který neuznává establishment a stanoví svá vlastní pravidla. Tak, aby rozhodoval sám o svém vlastním uspořádání. Myslím se tedy, že tady jde o rovnováhu pravomocí mezi evropskými institucemi a měli bychom se na to dívat z hlediska měnící se ústavy. A nikoli pouze um, pohledem juristy. Myslím si, že to je skutečně politická věc respektive ústavní, přesně řečeno. A tak bychom se na to měli dívat. Možná, že eh, Možná, že lepší pojem byl ten německý pojem na vlastní, právo na vlastní uspořádání, tedy právo na vlastní organizace, vlastní uspořádání, tak si myslím, že toto právo bych měl být parlament, který je zvolen. Jde tedy o předpoklad vlastního uspořádání. A jde o parlamentní předpoklad. Co tím chci říci? Nejde pouze otázku efektivnosti. Není, nejde o to, že eh, když budeme mít exekutivu a parlament eh, v jednom městě, že to bude efektivnější, ale je to také otázka demokracie, protože jestliže parlament chce eh, mít kontrolu nad exekutivou, tak to musí mít prostředky. A právě vzdálenost možná vede k tomu, že tady nedochází k žádným konspiracím, ale k čemu došlo v posledních letech, zejména po Lisabonské smlouvě? Došlo k tomu, že Evropský parlament že Evropský parlament hraje stále větší demokratickou roli. A jde o kapacitu, jde o kontrolu demokratických pravomocí, demokratických kompetencí, našich pravomocí zde v Evropské unii. Můžeme mluvit o kompetenci kompetencí v evropských institucích, ale jakožto Portugalec vám mohou říci, že otázka svrchovanosti není tak zjevná. Minimálně v dnešní době to není tak zjevné, jak tomu bývalo. A neplatí to jenom pro Portugalsko. Já jsem skutečně eh, přesvědčen, že i v zemích, jako je Německo, Spojené království nebo Francie, dochází k omezení ze strany evropského prostředí. To znamená, hovoříme-li o svrchovanosti, tak tady jde o slova, která již neodpovídají realitě rozdělení pravomocí dnešní doby. A proto si myslím, že bychom měli parlamentu dát pravomoc, dát moc a pokud nám ji nedají, tak bychom ji měli využít jak eh, už tady zaznělo, jak řekl Lok, my bychom měli mít právo eh, určit eh, naše vlastní sídlo, ať už to je jakékoliv město. Já osobně si myslím, že by to měl být Brusel, protože tady máme ty dvě další instituce, to znamená komisi a radu. Ještě jedna věc. Je velmi zvláštní, že vlastně druhá komora, tedy rada, a jde o v podstatě politický subjekt a zároveň druhou komoru, takže to je rada. Je to jako kdybyste v Británii uh, akceptovali, že sněmovna lordů bude rozhodovat o tom, kde uh, uh, dolní komora bude se Eh, scházet, nebo jako kdyby eh, spolková rada rozhodovala o tom, kde se bude scházet spolkový sněm v Německu. To je naprosto nepřijatelné. A to podle mě nebylo eh, cílem smluv. To znamená, z ústavního hlediska je to nesmysl. Já osobně na to mám jasný názor. Máme je naším právem, abychom rozhodli o tom, kde se budeme scházet. Bez ohledu na to, co říká smlouva, protože tady nejde jenom o smlouvy, ale e, jde tady o lid Evropské unie a my je zastupujeme a proto, že zastupujeme evropský lid, tak máme mít právo určit, kde budeme jednat. The, the, the rest of the meeting, because I really believe that we need the half. Paní předsedající, Máme tady kolegy, pana spolu, spoluspravodaje a ti všichni by se rádi vyjádřili, takže čas běží. Máme ještě půl hodiny eh, na eh, příspěvky kolegů. Eh, Gerard rád položil otázku a pak bude Roberto. Thank you very much. Ano, děkuji mnohokrát a promluvím nyní německy, dovoliteli. Our interpreters. využil služeb našich tlumočníků. Chtěl bych eh, velice srdečně poděkovat za vaše vynikající příspěvky. Domnívám se, že i kolegové si uvědomili, že prostě eh, jsme dostali nejrůznější pohled na věc. Měli jsme tady experty z Francie, Lucemburska, Velké Británie, abychom právě získali nejrůznější hlediska. Čím se zabývám já, je následující věc. Demokracie v dějinách lidstva nebylo nic nikdy, co by spadlo z nebe, nebo co by jaksi existovalo odvždy. Demokracie je třeba vybojovat krok po kroku Nikdy to není tak, že by byla kompletní a navždy zde. Eh, dějiny a zkušenosti ukazují, že se to děje krok po kroku v nových a nových bojích. Eh, Evropská unie nemá žádný historický vzor. Už v roce 1950 vlastně tady vzniklo společenství uhlí a oceli a tenkrát se řeklo, eh, mají se setkávat tam, kde také zasedá zhromáždění Rady Evropy. Potom se vykrystalizovalo, že instituce, komise a tak dále vznikly v Bruselu a pak někdy vzniklo to, co máme dnes. Když se podíváme teď na tu změnu mezi Bruselem a Štrasburkem, změnu článku 341 a článek 6 protokolu, Eh, tak to prostě je pro nás jasná věc, ale když se na to podíváme, tak se divíme, protože se to nejví jako velice jako několik věc k tomu, eh, což jde nad rámec toho, co je normálně mm, slých, co je možné normálně slýchat o těchto záležitostech. Co se týče procenta času, který ztrácíme při těch přejezdech a náklady, a personál, který stále cestuje sem a tam. Pro mě se to dotýká také jiné účinnosti, efektivity. Moje zkušenosti parlamentní pocházejí z tří legislativních eh, období práce v německém spolkovém sněmu eh, kde jsme zcela samozřejmě dbali na to, aby parlament, když to považuje za politicky důležité, se jeden, dva, tři dny po nějaké významné události sešel v plénu, abychom mohli eh, v, při interple, interpelacích anebo během normálního legislativního postupu v týdnu se svolat a rozhodovat, protože v témže týdnu hm, jsou eh, zasedání výborů, zasedání politických skupin a zasedání parlamentu. No, tady je to pro mě dost těžko snesitelné, že se všichni podřizujeme určitému rámci vyplývajícímu z toho, že to bylo kdysi dávno zakotveno ve smlouvě, sice ne parlamentem jako takovým, jehož se to týká, ale že to bylo prostě vlastně vyjednáno mezi jednotlivými členskými státy. Otázkou je, zda role parlamentu se na základě nejrůznějších změn smluv, zejména na základě Lisabonské smlouvy, eh, nezměnil nejenom graduálně, ale také zásadně. A pak, když došlo k zásadní změně, tak tato zásadní změna vyžaduje nejenom v otázce tedy sídla a kalendáře, abychom měli daleko více trialogů. Vždyť jsme spolu legislativci, musíme eh, vyjednávat na stejné úrovni očí a Zdá se mi podivné, že orgán, s kterým máme vyjednávat jako rovný s rovným, nám zadává, musíte se setkávat tam a tam v, kal- v rámci kalendáře, který vám zadáme my to je vlastně určitá výjimka z článku 341, eh, protože tam se stanovuje sídlo, ale pro parlament už neexistuje žádné řízení. To je prostě ulité jak solova. Čili je třeba, abychom v plném, při plném vědomí a znalosti zákona si nepoložil otázku, zda není nutný nový krok z aktuální proměněné role parlamentu, aby parlament sám získal sám větší svobodu při rozhodování o svém kalendáři a o svém sídle. Jak to bude nakonec vypadat? Tady se dokážu představit mnoho otázek, ale to pro mě není prioritní záležitost. Prioritní, prioritní je pro mě ústavní záležitost. Zda tedy ze změněné role parlamentu nevyplývá nezbytně, že parlament by měl mít tento, by měl vyžadovat toto právo sám pro sebe a jak si to mohu představit politicky a právně, je, že by došlo k nějakému konventu, že parlament musí tedy tuto otázku položit na stůl, tak jak se to stalo už při minulém vyjednávání o konventu a, a proto se divím, že teď jaksi parlament na tom netrvá. A dovolíte-li mi ještě další otázku. Hledáska precedentů v členských státech je obtížná, protože jsme přece jenom jinak organizováni v parlamentu, jinak v členských státech a protože neexistuje žádný jiný precedens. Otázka hlavního města je dána historicky ve většině členských států a otázka sídla parlamentu se nikdy tedy nestála. E, na pořadu dne, ale když by tedy teď stál, tak kdo by měl rozhodovat? Vy jste se zmínil o tom, že spolkový sněm řekl, že by nemohl rozhodnout spolkový sněm sám, ale jedině obě komory. Ale já jsem byl členem Bundestagu, když se rozhodovalo mezi Bonem a Berlínem, tak tam rozhodoval malý počet hlasů v parlamentu a nikdo v Německu, už vůbec nikdo ve spolkové vládě, ani nikdo v Bundesrátu, ve spolkové radě tedy by spochybňoval, že parlament tuto otázku dává, i když nikde v ústavě nestalo, že parlament o tom má rozhodovat, ale eh, když my jsme vycházeli z toho, že parlament je schromáždění volené lidem a tudíž to musí rozhodnout. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. It was a contribution. Děkuji mnohokrát, to byl příspěvek i otázka v jednom, řekla bych. Takže nyní má slovo Roberto Galtieri, pak můj koordinátor a poté Madame Le Grip, místo předsedkyně. Roberto. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu následovat radu pana Foxe a nebudu komentovat o pracovním dokumentu, který e, předložím zítra, ale pokusím se položit několik otázek e, odborníkům a také se zeptám na jejich komentáře na e, určité body v mém pracovním dokumentu. Ne o tom, co považuji za skutečné zklamání, to jsou určité technické chybičky v posledním odstavci o zmatení mezi žádnou, eh, žádným a zjednodušeným eh, postupem a eh, mezi institucionální dohodou a tak dále. Takže prosím, nepředkládejte pracovní dokument s takovými to praktickými a juristickými chybami, ale pokud jde o politické aspekty věci, tak se chci zeptat, Eh, respektive požádat o komentář naše odborníky. Je posouzení principu, který podle mě chybí jak v pracovním dokumentu, tak i v některých příspěvcích. Mám na mysli původní specifická povaha demokratické legitimace Evropské unie založená podle článku 10 na dvojí legitimaci. Jak členské státy, tak občané to je vlastně ten původní znak. My bychom, myslím, měli aktualizovat protokol 341 v tomto smyslu, je něco eh, jiného. Jednoduše říci, že parlament sám eh, má rozhodovat o svém vlastním uspořádání. Pokud vezmeme v potaz tento velmi důležitý stěžení princip, tak samozřejmě myslím, že 3, 4, 1 nebo protokol 6 nejsou konzistentní s článkem 10, protože to nemůže být členský stát, musí to být, musí to být oba zdroje politické legitimace, ale žádat, aby jeden ze zdrojů rozhodoval sám o sobě, to znamená dělat tu tež chybu v opačné perspektivě. Takže si myslím, že bychom měli brát na zřetel, že legislativ že rada i parlament jsou vlastně hlavní pilíře legislativy a oni by měli spolu rozhodovat o sekundárním právu, ale také o primárním právu. A druhá otázka je určena panu Hofmanovi, protože vy jste řekl, 7 z 27 mají ústavy. Myslíte, že těch ostatních 21 že tedy absence ustanovení v ústavě o sídle parlamentu znamená, že parlament se může rozhodovat na základě vlastních interních pravidel. Myslíte, že italský parlament, který ani není schopen Eh, přijmout eh, nějaký zákon, se bude rozhodovat, zdali eh, bude zasedat na Sicílii nebo v Miláně? Obvykle se považuje, že parlament se nachází tam, kde je hlavní město. Takže skutečně nerozumím, proč snižovat tuto důležitou otázku na úroveň interního uspořádání Um, nějakého ústavního orgánu. Myslím, že bychom měli rozhodnout o strategii. Oba prvky jsou důležité a přesně toto bych eh, o to bych chtěl požádat naše odborníky, aby to trošku objasnili. Děkuji. A nyní má slovo paní Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, si chtěla také dovolit pár zásadních eh, připomínek. a pár nápadů týkající se naší diskuse, která je tak užitečná. Ale předtím bych si ráda dovolila okomentovat velice krátce v uvozovkách formu, a povahu a znění pozvání, eh, které jsme dostali od našich obou spolukoordinátorů, abychom přišli na toto slyšení. A myslím si, že způsob, jakým byl prezentováno vizuálně a textuálně to slyšení dnešní odpoledne, ne, nebylo možná úplně vyrovnané a nestrané. Ehm, byla tam celá řada argumentů a vizuálních znaků, které eh, sváděly k tomu mm, přemýšlet o kampani eh, jednoho jediného sídla byl to ten text eh, pozvánky samotné, kde se jednalo o ta sídla, kde se jednalo o sídlo, o způsob práce, takže to mě tak trochu rozladilo. Dobře. A teď, když se podíváme eh, na tu zásadní otázku, domnívám se, že je důležité vrátit se do historie evropské a vidět, že je třeba hledět na historii našeho kontinentu a světa. Evropský projekt je relativně nedávný projekt poměrně krátkého trvání. Eh, vlastně výsledkem usmíření zemí a národů po druhé světové válce, která eh, vedla až ke genocidě a eh, toto usmíření je vedlo k rozhodnutí společně budovat určité společenství, nejprve tedy systém ekonomické, poté politické unie, která, což je skutečně konstrukce sui generis, velice tedy jedinečná. Chtěli eh, vybudovat něco nového, co se nepodobalo ničemu, co existovalo dříve ve světě, čili není to ani konfederace, ani federace, ani vídeňský kongres, eh, který bychom chtěli oživovat. Je to něco úplně jiného. A ta eh, specifická povaha Eh, této historické konstrukce nedávné znamená, že koncepce, jak právní koncepce, tak politická, která může převažovat nad jinými hodnoceními, nejsou okamžitě přenositelné. Například eh, politická konstrukce, někteří toho litují, někteří ne, eh, je to politický, politická konstrukce, která neznamená federální stát. Někdo to může litovat, někdo nikoliv. Ehm, to se může zdát, že tady dojde k přeskupování moc, center moci a rozhodování. A můžeme dobře vidět, že ve způsobu, jak se vedou diskuse v Evropském parlamentu řadu let, a nedávno také na našem výboru pro ústavní záležitosti je vidět určitou vůli jít k přeskupení míst práce různých aktivit v Evropském parlamentu a vykračovat určitým směrem centralizace. Ne me semble pas correspondre à, à, la, à la nature de cette eh, která by vedla více, která by více odpovídala povaze této originální konstrukce sui generis. Tedy evropská konstrukce je právní konstrukce, máme naprosto jasné texty ve smlouvách a také rozsudky Evropského soudního dvora, Eh, které naprosto jasně hovoří o kompetenci moci rozdělení mezi členskými státy a parlamentem a také interním způsobu organizace práce. Jsou to subtilní záležitosti, které eh, soud dal naprosto jasně najevo a který potvrdil tu dvojnásobní legitimitu demokratické evropské konstrukce jak pro občany, tak pro členské státy. Domnívám se, že je důležité pokračovat, nacházet tuto subtilní rovnováhu. Nebudu to protahovat, ale jenom jsem chtěla říci, že to je skutečně politická konstrukce v historickém kontextu a má také svou specifiku a na to bychom neměli zapomínat. Of uh, Tak byla jste jediná řečnice žena, takže se dostala něco další řečnickou dobu, ale přesto všechno. Tady jsou ještě další kolegové. Pan místopředseda a poté další kolega. Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Ehm, to, to setkání bylo velmi zajímavé. Já bych rád poblahopřál všem řečníkům. Já jsem tady jakožto místo předseda ehm, parlamentu a Bero odpovídá za finanční organizační otázky, ale ani Bero, ani parlament eh, samotný ehm, neměli žádnou diskuzi o fungování, pokud je o nějaké podstatné otázky, a to už eh, po mnoho let. v roce 2010 jsem založil menší pracovní skupinu, protože jsme eh, cítili, že s Lisabonem eh, pro nás bude mm, stále těžší pracovat na dvou místech, ale bylo zapotřebí, abychom měli více informací. A ta pracovní skupina, která šla napříč eh, politickými skupinami, se zabývala právě tou kampaní jednoho sídla Šlo o řídící skupinu, kde bylo asi 20 eh, poslanců a my jsme sledovali hlasování v evropských parlamentech a chci hovořit o jedné konkrétní věci. Byla provedena eh, šetření eh, různé průzkumy a pokud šlo o konkrétnější změny, tak to byly zaznamenány v hlasování v parlamentech. A pokud je o rozpočet rok 2013, tak 78 poslanců eh, požadovali revizi eh, právě oficiálního sídla. 78%. A 74 chtěli cestovní mapu, kterou by navrhla, navrhla rada eh, a to s cílem jednoho sídla. To znamená, podstatná většina si přála změnu. A myslím si, že tato otázka, kterou řeší dva oba zpravodaji, přes stejně jako petiční výbor, ten se zasedá zítra a týká se to velkého počtu obyvatel. A pan předseda Schulz eh, ho se bude zabývat tím, zda takováto petice je eh, přijatelná nebo ne. Je to petice velkého počtu občanů. A pokud je o rozpočtová zasedání, tak eh, Mm, rozpočtová zasedání plenárního charakteru jako taková už neexistují, protože se to řeší jiným způsobem. A za druhé, během posledních měsíců jsme viděli podstatné změny v radě. Například ve smlouvě ustanovení, kdy se hovoří, že tři měsíce za rok může rada zasedat v Lucemburku. A v Dubnu proběhlo mnoho zasedání v Dublinu. V Lucemburku eh, proběhlo také takové sloučené zasedání, to znamená, eh, eh, děje se to, takovéto změny se dějí na radě. A Evropská rada se pravidelně setkávala tady v Bruselu, když zrovna když zasedal parlament ve Štrasburku. To znamená stanoviska rady a Evropského radu, pokud je o význam Ehm, parlamentu v tomto takzvaném demokratickém procesu, eh, tak eh, ten názor na to není příliš vysoký. Mm, to, bylo by to ústavní ve, v Německu. A nevím, zda o tom výbor e, diskutoval, ale mám dojem, že velká většina, sice 78% poslanců, je takový počet, který nelze, nelze ignorovat. Ale myslím si, že v konečném důsledku nepůjde o diplomatické řešení, ale o politické řešení. A my bychom měli tlačit na to, abychom měli možnost rozhodovat o tom, kde eh, budeme zasedat. A děkuji za práci zpravodajů. Thank you very much. Děkuji a zejména děkuji za dodržení časového limitu. Pan Rusas, poté pan Bros. Eh, chce ještě někdo eh, se vyjádřit v diskusi? Dobře, tak máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, budu velmi stručný, protože většina z toho, co jsem chtěl říci, už zde zaznělo, zejména z úst předřečníka. Moje otázka eh, se také týká eh, dopadu na právní systém eh, tím, že se Evropský parlament stal skutečným ko-zákonodárcem, spoluzákonodárcem, to řekl pan Hefner a pak také eh, profesor Kosta. Eh, vy jste to eh, shrnul do jedné věty. Všechny diskuse, které zde vedeme v parlamentu nebo jinde, ty všechny se ubírají jedním směrem. Je to otázka sídla Evropského parlamentu a tu lze vyřešit pouze politicky. Musíme být mm, o tom e, upřímní a musíme mít v tom jasno. Pouze politické řešení. A proto jiná otázka. Vzhledem k tomu, že máme všechny tyto zkušenosti z minulosti o tom, že e, členské státy a rada prostě ignoruje tuto otázku. Dokonce ta petice, která byla zmíněna a podepsána více než jedním milionem evropských občanů, byla ignorována co lze udělat více, aby Evropská rada to skutečně zařadila eh, do své agendy na program jednání. Co by mohla udělat společnost jako taková, evropští občané? Eh, mám na mysli například jakési celoevropské referendum nebo něco podobného. Mohlo by toto být řešením, anebo mohlo by nám to pomoci v této věci, protože opět eh, buďme realističtí, upřímní a pragmatičtí. Vždy bude existovat alespoň jedno veto v Evropské e, e, radě v této věci. A pak ještě poslední věc, kterou bych chtěl zmínit. Ta argumentace o historické nebo symbolické e, hodnotě Štrasburgu byla zde zmíněna. Ano, je to pravda, je to velmi důležité, nesmíme na to zapomínat, ale také nesmíme zapomínat na dnešní realitu. A dnešní realita je ekonomická krize a rostoucí eh, míra euroskepticismu a problematika typu sídla Evropského parlamentu bohužel je, a tady také musíme být upřímní, eh, jedním z hlavním a velmi populistickým, snadně, eh, snadno využitelným argumentem proti Evropské unie v tak obtížném období pro Evropskou unii. Takže určitě historická symbolika Štrasburku musí zůstat zachována, ale asi bychom se měli také tázat, co v čem ještě spočívá symbolická eh, role Štrasburgu, respektive ta symbolika nemusí být nutně vyjádřena sídlem Evropského parlamentu. Ehm, ta symbolika může být eh, vyjádřena i jinak. Profesor Maur se o tom vyjádřil. Je tam již sídlo eh, Rady Evropy. Takže možná, že bychom ehm, měli v parlamentu o tom dále přemýšlet a předložit jakýsi alternativní návrh pro Strasburg, abychom měli přesvědčivější argumenty vůči některým členským státům. Děkuji. Děkuji a pan Bronsman má slovo. Um, <clears throat> uh, Děkuji. V první řadě eh, položím otázku. A to otázku, na kterou neznám odpověď. Když byl Brusel dočasným sídlem, eh, jediným sídlem v roce 2008, tak jaký nástroj byl tehdy použit? je to eh, otázka krize, kterou eh, umožňuje, nebo krizové řešení, které umožňují smlouvy. Eh, řečníci, a tady možná nejsem úplně spravedlivý, tak přišli s mm, různými argumenty proti tomu, aby parlament rozhodoval o svém vlastním sídle z otázky mm, z hlediska procesního. Hovoří ale pokud se podíváme na podstatu otázky, tak já nejsem velkým nadšencem um, velkých nákladů parlamentu, preferuji nízké náklady. A přestože Štrasburg je město, které můžeme z mnoha důvodů preferovat před Bruselem, tak si myslím, že z naprosto zjevných důvodů eh, je vhodnějším řešením Brusel. Je, snáze se sem cestuje, je to otázka nákladů a um, úkolem parlamentu je um, sledovat exekutivu, dohlížet nad ní a to je mnohem snažší uh, v Bruselu. A závěrem v Bruselu je, eh, je také snaží vyřešit ubytování pro poslance, protože ve Štrasburku je situace mnohem komplikovanější. A tolik z mé strany, děkuji. Paní předsedající, děkuji. A poslední řečník, děkuji. Já nepopírám historii, o kterém jsme trochu hovořili, možná, že bychom to měli hovořit zevrobněji. Nicméně, když se podíváme kupředu, tak eh, nám je všem jasné, že otázka sídla je komplexní otázka. A jsem se stále jistější, že na jaře roku 2015 budeme mít eh, širokou agendu týkající se institucionální reformy a předmětem této reformy bude celá řada věcí. Mimo jiné federální vláda fiskální unie. ať už se to komise líbí nebo ne, tak pokud bude povinna jednat tak, aby to bylo důvěryhodnější, tak určitě bude o to důležitější, aby politická kontrola parlamentu byla um, pevnější a byla blíže exekutivě než tomu současně. Druhá věc, ke které dojde, je logicky ty dvě komory zákonodárce zrovnoprávnit, aby tady byla větší rovnoprávnost. Že jsou tady dvě strany, dva zákonodárci. Jaká je zatím logika? Jde o to, že parlament nebude moci rozhodovat sám za sebe, ale bude muset nějakým způsobem eh, se zabývat tím, zda dojde ke změně dohody rady. A jde tedy o zásadu spolupráce. Jde o to, že instituce se v členských státech mají vzájemně respektovat a mají si eh, pomáhat při plnění svých povinností a cílů, které vyplývají ze smluv. Budu vděčný expertům, když se zamyslí nad tím, jak bychom to mohli naformulovat, jak bychom mohli eh, výrazněji eh, naformulovat eh, zásadu spolupráce. Paní předsedající, děkuji. Eh, nyní eh, bude mít každý expert pět minut dispozici, pokud mi dovolíte. Začneme opačně, tak abychom byli spravedliví. Děkuji za veškeré připomínky, za veškeré otázky. Začnu. Ehm, závěreční připomínky kolegy Dafa. A sice, jak může parlament apelovat na změnu a že se jedná o komplexní otázku, nikoli nikoliv samostatnou otázku a že to bude eh, otázka konventu nebo úmluvy. A určitě do toho má také co, co mluvit rada. Pak je tady také ještě celá řada dalších otázek. Pak, jak říkal pan Galtieri, bylo by, zda by bylo dobré argumentovat jako parlament v budoucnosti eh, o dvou věcech. Jednak eh, článek 241 a 10 nejsou v souladu, neodpovídají. Eh, je to z části výsledkem toho, že parlamentní delegace z poslední konvence se na tento otázky nezaměřovala, protože tam se hovořilo ještě o celých řada, řadách otázkách a parlament musí pracovat selektivně a musí mít své priority. A to znamená stanovit tedy priority a říci si, že některé otázky nejsou tak důležité. Ale pokud tato otázka je jedna z nejdůležitějších, kromě demokratizace EU, pokud chceme větší demokratizaci, tak eh, OK, ale jasné, že musíme postupovat selektivně a stanovit si priority. A pak eh, ten dvojí metr. Můžeme říci, že a to dvě sídla, můžeme říci, že budeme revidovat článek 483, druhou větu, kde se hovoří o eh, běžném zjednodušeném postupu řádném zjednodušeném postupu a o spolurozhodování. Pokud se tedy dohodneme na tom, že malá část primárního práva, meziinstitucionálního primárního práva, může být předmětem spolurozhodování mezi radou a parlamentem a se zásahy e, národních parlamentů, tak jaké je řešení? můžeme přijít, eh, nebo musíme přivést k jednání Lucembursko a Francii. Pak eh, pan Ich würde in diesem ganzen eh, v této celé diskuse bych rozhodně neargumentoval zkušeností, kterou parlament udělal z trialogy po Lisabonské smlouvy, protože trialogy samy o sobě jsou sice vysoce efektivní, ale extrémně netransparentní. Trialogy tedy nejsou argumentem pro to, aby se ospravedlnilo, že parlament už by neměl déle pracovat ve Štrasborku. To bych nechal mimo. Trialogy jsou velice efektivní, nevidím žádné odůvodnění, proč by měly být neefektivní, nevidím to také žádné literatuře, abych z toho nedělal žádné téma. To je argument minist- Rady ministrů a členských států, ale já bych si ho rozhodně nepřisvojoval. Parlament je autonomní, samostatný a samostatnost znamená, potřebujeme trochu déle, musíme se občas stáhnout. Tak je to dobrý argument. Tady bych neargumentoval s Mirabo a revolucí. Je to kontinuální reformní proces, který prožíváme a proces kontinuální změní velmi dynamicky, mnohem dynamičtější než v členských státech. Přizpůsobování se Evropského parlamentu novým změnami. Tady potřebujeme novou dohodu o reformě e, reformu, která umožní parlamentu a evropským institucím rozhodovat. A není to rada proti parlamentu. Problém je, že tři, čtyři Jedna definuje specifickou roli pro členské státy. Vytváří určitý druh mezi vládní konference, která v podstatě ale už neexistuje. Je to něco, co jsme měli ve politice vzdělávání v 80. průběžná eh, konference ministrů kultury. To bylo zrušeno. Takže to by mělo být jaksi modifikováno. Pardon. Děkuji. Děkuji, pane Hofmane. Ano, děkuji. Samozřejmě ty aspekty, které je nutno vzít v potaz, jsou historické. Je to otázka, kterou lze nazvat jako emancipace Evropského parlamentu, to znamená nárůst eh, pravomocí přes čas parlamentu vůči ostatním institucím a vůči EU a v mnoha oblastech, kde je Evropský parlament eh, ještě stále nutný dohánět to, eh, co ještě nestihl. Ale musíme se podívat na tvrdá fakta. Tvrdá fakta jsou, že je to Unie, kde eh, vládne právní stát a máme tady jakýsi kvazi ústavní pořádek ehm, na základě smluv, který eh, definuje nejenom, kdo má právo rozhodovat o těchto věcech, ale také stanovuje, jak přesně to má probíhat a eh, dokonce je to EGC nakonec, který eh, rozhoduje, jaké pozměvací respektive jaké eh, změny budou na smlouvách provedeny. To znamená, tvrdá fakta jsou taková, že, eh, neobejde, že se nevyhneme eh, členským státům tak snadno, nemůžeme je tak snadno obejít. Takže podle mě parlament by měl mít strategii, jak krátkodobou, a také střednědobou, ne příliš dlouhou samozřejmě, a pak dlouhodobou prioritizaci přístupů, to může být buď zrušení pravidel celkem, máme protokol 6 a 3, 4, 1, to by znamenalo, že pravomoci parlamentu by existovaly na právo vlastního uspořádání, anebo změnou celého souboru článku, což by také mohlo jít tím směrem, o kterém jsme již eh, diskutovali, totiž upřímné spolupráce, myšlenky zastupitelské demokracie a tím, že bychom vlastně se snažili dosáhnout eh, výsledku, který je žádoucí pro parlament eh, s cílem posílit demokracii, ale pragmaticky viděno je nutno vzít v potaz historický vývoj parlamentu a historický vývoj Evropské unie, abychom pochopili, co lze a co by mělo být učiněno, abychom obráželi diverzitu a specifickou povahu eh, Evropské unie, která není stát. A ještě na vaši poslední otázku. V ústavách členských států jsou eh, zajímavá pravidla. Eh, eh, v 16 zemích z 28 máme například ustanovení o hlavních městech nebo například také ustanovení o zasedáních parlamentu. A ve 24 členských zemích, respektive jejich ústavách, Eh, má parlament právo stanovovat si svůj vlastní jednací řád, takže eh, jsou tady různá pravidla, různé předpisy a také vlastně široký rámec pro eh, vlastní uspořádání parlamentu. Nejsem si tedy jist, že právě revolucí by tato otázka mohla být vyřešena nejlépe. Nejlépe je postupovat pragmaticky a e, skutečně zkoumat, kdo a jak by mohl tyto věci změnit nebo rozhodnout. Děkuji. Děkuji, já se nezodpovím veškeré dotazy, ale pokusím se alespoň některé. E, možná bylo dobré se na to podívat z právního hlediska, jak to vypadá se smlouvami. E, možná, že to není možné vyřešit jednoduše, zapotřebí se to dívat v kontextu, pokud jde o ty změny, o kterých argumentujete a to, že k ním dojde. Ale proč se nacházíme v současné situaci? Je to výsledek historie a určité závislosti, kdy rozhodnete o jedné věci, ale to má vliv také na něco jiného. Nicméně současná situace je jiná než v minulosti a pan Hefner eh, poukázal na to, že parlament se hodně změnil, když to srovnáme s úplnými počátky. Myslím si proto, že Došlo k velké změně, pokud jde o pravomoci, a mělo by dojít také k odpovídajícím změnám v postupech, ale nikde to zatím nestačilo. Například pokud jde o místo působení parlamentu. A ta duálnost, do dvojí sídlo, to je důležitá otázka. Nicméně je to takže členské státy nerozhodují o jednacím řádu, o postupech Evropského parlamentu, protože to, jak eh, funguje Evropský parlament, se úzce váže na jednací řád. A momentálně to je tak, že členské státy dávají v Evropskému parlamentu spoustu eh, volného prostoru. Ale současné uspořádání Evropské unie podstatě nezapadá do žádného konkrétního modelu, ale není to jasně parlamentní systém. Pokud bychom se to dívali tak, že komise je určitou vládou, protože to není tak, že by organizovala eh, konference nebo mohla eh, donutit poslance k nějakému hlasování. to tedy jiné, než je v případě parlamentního systému. A Eh, myslím si, že rozhodnutí o eh, sídlu, eh, sídle se tak úzce váže na způsob fungování a časový harmonogram, že by o tom měl rozhodovat jeden subjekt. Ale je to politické rozhodnutí a určitě na to není existuje jedno řešení, protože to najde vyřešit zjednodušenou změnou smlouvy. A ještě jeden další dotaz. Mm, aby to se dostalo na pořad rady, na agendu rady. Eh, většinou se to mm, týká spíše národních otázek, nikoliv eh, evropských. A někdy mají evropské otázky dopad na volby, ale mohlo by se jednat o otázku, týkající se právě evropských voleb nebo eh, v případě, že by strany přišly s kandidáty pro, do komise, tak eh, by právě do toho mohla zapadat otázka také způsobu uspořádání Evropského parlamentu. Roberto Galtieri. Děkuji ještě Roberto Galtieri. A úplně na závěr. na otázka, nikoli připomínka. Roberto, je to velice důležitá otázka je třeba rozlišovat mezi mezi jednacím řádem a mezi sídlem, to znamená mezi fungováním a mezi sídlem. V 27 členských státech, jak je to? Kolik zemí, pokud nějaké, eh, fungují tak, že parlament může sám rozhodnout o svém vlastním sídle jednoduše na základě jednacího řádu. A pak je tady druhá varianta ehm, prostřednictvím eh, zákona. Je to důležité, abychom měli tyto informace eh, s ohledem na jednotlivé možnosti, které máme. Paní předsedající, děkuji za připomínku. Omlouvám se. Jednací řád Evropského parlamentu, pokud se podíváme na to z, hierarchi- z hlediska hierarchie, tak to můžeme srovnat s legislativním aktem Evropské unie. Takže v tomto smyslu se nemyslím, že v evropském kontextu by rozlišení hrálo nějakou roli. V jednotlivých členských státech fungují různé modely. Můžu vám dát přibližný obrázek tím, že vám řeknu, jaká jsou čísla, kde je to zakotveno v ústavě. Nicméně třeba říci, že v případě, že neexistuje žádné takové ustanovení v ústavě, tak zásada vlastního uspořádání tuto pravomoc umožňuje. A to je to, co je důležité. To znamená, je možné si představit, že to, že tady nemáme pravidla, by znamenalo řešení evropský, pro Evropský parlament. To, nemusí to být to nejjednodušší řešení, ale jestliže více než 70 je eh, pro přesun do Bruselu, tak to může hrát roli při vyjednávání změny. Thank you very much and now... Uh, Děkuji, ještě poslední příspěvek. Děkuji. Pokud je o náš přístup, my jsme zde jako experti, tak musíme být realističtí a uvažovat o tématu v rámci stávajících smluv a ústavních pravidel. Pak si také můžeme představit jakousi revoluci provedenou Evropským parlamentem, ale o tom bych raději nehovořil. Takže, jak jsem eh, řekl, můžeme uvažovat o tom, že Evropský parlament má určitou specifickou pozici v rámci EU eh, v souvislosti s tou dynamikou, o, kterou, o které se tady hovořilo. To znamená, že získává čím dál tím více svrchovanosti a může si vyžadovat právo organizovat si vlastní eh, sídla. Kdyby Evropský parlament byl schopen rozhodovat o svých sídlech, tak úpravou smluv, které byly jaksi uh, vnuceny, tak bych se domníval, že budeme mít parlament, který bude silnější nebo než jakýkoliv jiný národní parlament. Byl, byl by to super federální parlament, který by byl velmi silný, protože bude omezen velmi málo prvky eh, v, eh, ve smlouvách a Myslím, že mnozí politici v členských státech by to neradí viděli, takovýto super silný parlament. K otázce mobilizace občanů, tady budu poněkud provokativní, dovoliteli. Myslím, že bychom neměli přeceňovat mobilizaci občanů v této otázce. Ano, měli jsme petici 1,2 miliony podpisů. To je obrovský výsledek, ale já pracuji již eh, více než 20 let na Evropském parlamentu. Pracoval jsem i uvnitř Evropského parlamentu. Vím, jak je významná otázka sídla, eh, důležitá pro každého v EP z velmi dobrých důvodů a tak dále. Ale nemyslím si, že občané to natolik, že že občany to natolik zajímá. Něk, většinou ani o tomto tématu nic nevědí. A pokud argument sídla by měl negativní dopad na občany, tak to bude zejména využito poslanci a ne tolik eh, médií. Je zde mnoho jiných věcí, na kterých se eh, eh, mohou občané pozastavovat. Tím chci říct, že zcela souhlasím se svými kolegy, v tom, že realistické řešení je, aby Evropský parlament vyvolal nové eh, jednání o smlouvy, včetně otázky sídla v rámci jakéhosi celkového balíčku, souhodného balíčku, který by přesvědčil eh, členské státy eh, k souhlasu. Děkuji. Děkuji vám pokud jsem pochopila, tak ještě jeden poslanec eh, by se chtěl vyjádřit, ale stále ještě eh, musíme eh, dát čas panu Hefnerovi. Mohlo by to působit dojmem, že apelují na revoluci. Chci pouze vysvětlit, že bychom neměli vnímat parlament jako jakousi instituci, kde platí pouze technické a procedurální pravidla a kde nedochází k dynamickým změnám a tak dále. E, zejména když se podíváte na Evropský parlament, můžete vidět, že je zde mnoho kompetencí a pravomocí, které si parlament vydobil a které skutečně ale ve smlouvách původně nebyly. A to se děje eh, během každého legislativního období. Jak eh, když vyučuji eh, své studenty, tak jim hovořím také například o procesu impeachmentu v britském parlamentu, kde se vlastně ten vývoj, kde vývoj vlastně započal prvkem impeachmentu. Je to něco právního, nic politického, ale Vyvolalo to potom politický pohyb a tento mechanismus je přítomen i v Evropském parlamentu. To znamená, že možná vztah mezi Evropským parlamentem a ostatními institucemi není pouze právní. A to je něco, co by i soud měl mít na paměti, protože instituce, která je kreativnější, je právě soud. A proto by měl velmi dobře chápat, co to je za mechanismus. Takže tady jsem právě chtěl obrátit vaši pozornost na ten politický prvek, nejenom ten právní. Děkuji mnohokrát. A poslední komentář. Děkuji. K otázce odpovědnosti a demokracie a veřejného mínění. Zatím jsme vlastně zjišťovali mínění uvnitř parlamentu, ale neznáme, jaké je veřejné mínění. Byť parlament vydává miliony ročně skrze eurobarometr a další průzkumy, nikdy nebyla položena otázka eh, po tomto tématu. A my jsme dělali určité, nebo jsme podnikali určité pokusy, ale nikdy nám nebylo povoleno eh, eh, takovéto, eh, takovýto průzkum zahájit. Takže je nutno se dohodnout, že Eh, Eurobarometr by se měl ve svých otázkách zaměřit nebo zařadit do svých pravidelných otázek i otázku po sídle Evropského parlamentu a tuto otázku položit občanům. Děkuji. Pokud nejsou ze strany poslanců další komentáře. Ano, je zde další. K poslednímu komentáři. Eh, samozřejmě, že eh, rozpočtové pravomoci Evropský parlament v čase využíval eh, v meziinstitucionálních vztazích. Byl v tom velmi kreativní, velmi úspěšný, o tom není žádných pochyb. Nicméně v tomto případě hovoříme o oblasti práva, která je poměrně konkrétní. Podíváme-li se na protokol číslo 6, tak tam je velmi, tak je to velmi jasně naformulováno. Myslím si, že eh, Evropský soudní dvůr, když si přečteme jeho rozsudek z roku 2015, tak tady otevírá dveře pro Evropský parlament, alespoň z krátkodobého hlediska, pro krátkodobé řešení. A hm, to byla vždycky silná stránka parlamentu eh, pracovat eh, v rámci vymezených mantinelů. A máme tady dramatický eh, vývoj za posledních 60 let, kde dochází k eh, růstu pravomocí Evropského parlamentu. Paní předsedající, děkuji. Ehm, myslím si, že diskuze byla velice živá, zaznělo spoustu připomínek, dotazů. A já se teď obracím ještě na eh, pana Hefnera, jakožto na spoluspravodaje, aby závěrem přednesl své připomínky. Děkuji za slovo. Děkuji všem kolegům, děkuji také eh, našim expertům, velice se nám pomohli eh, v této diskuzi. V otázce dopadu sídla parlamentu na právo parlamentu na vlastní uspořádání. v rámci svých úloh. Já teď nebudu opakovat, co zde zaznělo, protože to je podle mne zbytečné. Nicméně zaznělo tady spousta historických argumentů, praktických, ústavních argumentů, empirických zjištění, které nám pomohou eh, v naší zprávě. Nicméně v konečném důsledku je na nás, abychom rozhodli. A mě velmi zaujalo to, že na konci jsme přišli s velmi důležitým dotazem. Hmm, řekl bych, že jde dokonce o klíčovou otázku, zásadní otázku pro jakýkoliv parlament. Někteří volají po revoluci. Eh, Pálo řekl, že to není přesně to, co měl na mysli. A můžete si být jisti, že my jako spravodajové nebudeme navrhovat revoluci. Ale stejně tak si můžete být jistí, že budeme opravdu zkoumat možnosti eh, ve stávajícím rámci, za stávající smlouvy, jak postupovat pro lepší budoucnost tohoto parlamentu, jaké kroky učinit. A to je klíčová otázka pro každý parlament, protože vždycky existuje stávající právo, a soud vykládá stávající právo. Máme tady experty, kteří uh, hovoří na základě stávajícího práva, ale i na nás, jak budeme formovat budoucnost. A je na parlamentu, aby apeloval na zlepšení pracovních podmínek, protože parlament, který by tak neučinil, je podle mě špatným parlamentem, který by neapeloval na zlepšení podmínek, na změnu podmínek. Já jsem velmi rád, že eh, zazněly různé argumenty. Hmm, zaznělo tady, že to povede k efektivnosti, ale pak tady byly také argumenty, kde se hovořilo o tom, že v podstatě eh, to měsíční cestování do Štrasburku je takovým únikem, který eh, může být také pozitivní protože tam není tolik nevládních organizací, lobbystů a tak dále, a tak dále. Takže zazněly argumenty obou stran. A nakonec bude na parlamentu, aby zvážil situaci, půjde o politickou otázku, ale velmi jasně třeba říci, že víme, jaké jsou smlouvy. Soud je již vyložil. Evropský soudní dvůr řekl, že v rámci smluv neexistuje prostor, jak postupovat, to znamená, pokud chcete nějak pokročit kupředu, tak musíte změnit smlouvy. A my musíme eh, se zabývat tím, jak postupovat ke změně smluv a co měnit. Zazněli jsme tady silné argumenty o tom, že by se mělo jednat o upřímnou spolupráci, na druhou stranu tady byl argument, že by to měla být věc parlamentu, a veškeré tyto argumenty musíme projednat. Diskuse začne už zítra na základě pracovního dokumentu a pak v tom budeme pokračovat ještě na základě eh, prvního návrhu zprávy v červnu. A na podzim bychom měli dospět k závěru. Jestli mi dovolíte, tak ještě obecně eh, na závěr. Myslím, že nejde o jedinou otázku, kterou je třeba si položit. Je tady ještě celá řada dalších otázek, které se týkají stávajících smluv a ukazují na to, že stávající smlouvy eh, nenaplňují očekávání ani občanů, ani institucí. Neodpovídají výzvám současnosti a budoucnosti. Takže je jisté, že bude muset dojít ke změnám smluv, a bude muset dojít k, k umluvě po následujících evropských volbách. A jsem si jist tím, že eh, Evropský parlament se nad tím eh, dobře zamyslí, zamyslí se nad tím, jaké budou naše požadavky pro budoucí smlouvy. To znamená, tím, že budeme teď pracovat na této věci, tak eh, připravujeme svou budoucnost. S ohledem na historii, s ohledem na současnost, je zapotřebí se připravit na budoucnost. Všem děkuji za příspěvky. V diskuzi budeme pokračovat. A pokud máte nějaké další dotazy, tak se můžete obrátit na mě, na kolegu Foxe nebo na spínové zpravodaje. A budeme rádi, když nás tady kontaktujete. Ještě jednou děkuji a těším se na zítřejší diskuzi. Děkuji mnohokrát. Řekla bych také, že blahopřejeme všem eh, eh, našim eh, přispěvatelům. Velké díky patří našim hostům a expertům. Děkuji také sekretariátu za přípravu odpoledne a děkujeme také tlumočníkům a technikům. Bez nichž by tato schůze nebyla bývala možná. Děkuji a příjemný večer.